Guten Tag, herzlich willkommen. Dobré odpoledne, srdečně vítejte na řádném zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Omlouvám se za spoždění, ale přebírali jsme od předsedy účetního dvora zprávu, kterou budeme projednávat zítra. Já jsem se s ním chvíli bavila a ono je to chvilku ještě odsud daleko, takže máme tohle spoždění. Máte pořad jednání před sebou. Nevím, že by někdo chtěl eh, ho změnit. Máme eh, tady disponibilní jazyky, eh, které jsou zmíněné ve Continuous, které máte k dispozici a je to přenášené po internetu. To znamená, že když si vezmete slovo, tak prosím se tvařte pěkně na kameru. Potom Continuous Vlastně je tam eh, schrnutí eh, z výročního zasedání eh, s účetním dvorem. Bylo to dobré a důležité zasedání, byli jsme tam dobře zastoupeni a samozřejmě byl v popředí našeho zájmu, stejně jako otázky rozpočtového nařízení a řádných zpráv účetního dvora. Více tedy v Cont News v úbodu 3. Máme zápisy z posledních zasedání a jako vždy, bude budete-li souhlasit, respektive když nepřijdou žádné eh, připomínky eh, do konce zasedání je, jsou schválené ty zápisy. A teď se tam ke čtyři výroční zpráva Evropské investiční banky. Projednáváme tady eh, návrh zprávy a pana a zpravodaje Pirinského, který teď dostává slovo, aby nám ji představil. Uh, thank you, Madam Chair. <clears throat> Regarding the report. Děkuji, paní předsedající. Pokud jde o tuto zprávu, tak bych chtěl zdůraznit následující body, které podle mého názoru si zasluhují pozornost výboru prioritní pozornost. Stále se zvyšující nerovno, nerovnost, rostoucí nezaměstnanost a stále větší toky migrantů dodávají novou naléhavost základním úkolům této banky. A sice podpora projektů, které přispívají k vyrovnanému rozvoji našeho trhu a společenské a územní soudržnosti. A proto je tedy naprosto nezbytné, aby tato zpráva se zabývala která tady se zabývá eh, úkoly banky v roce 2014, aby vzala v úvahu také tyto mimořádně náročné výzvy, které před námi nyní stojí. V předcházejícím roce EIB úspěšně implementovala jeden ze svých nejambicioznějších podnikatelských plánů, který celkově má eh, hodnotu zhruba 80 miliard eur, ale vzhledem k základním úkolům této banky je třeba považovat za nepřijatelné, že téměř 60 projektů bylo přiznáno a schváleno v pěti největších ekonomikách, což je Německo, Spojené království, Francie, Itálie a Španělsko. A proto tady se obracíme na EIB v tom smyslu, že by měla eh, navýšit technickou pomoc tak, aby bylo možné navýšit kapacity pro generování projektů a zvýšit eh, úvěrování v některých členských států. A to souladu s tím, že fungování této banky musí být zaměřeno na eh, financování a investice a podporu zaměstnanosti a to v tom smyslu, že nadále je třeba předcházet sociální a územní fragmentaci. Důležitým krokem k překonání této nepřijatelné koncentrovanosti investic je zlepšení analýzy a předkládání zpráv a stavění na tom již zavedeném třípilířovém posuzovacím rámci a rámci pro měření investic. Navíc tyto dva nové systémy by měly na začátku roku 2016 fungovat společně a tedy zprávy, podávání zpráv o fungování v roce 2015 už bude probíhat podle nového systému. Toto je nezbytné, tak abychom, aby tedy tato banka v reakci na výzvu EP skutečně poskytovala zcela analytické zprávy o svých činnostech ve stávajícím a následujících letech, a to především pokud jde o to, jakým způsobem naplňuje hlavní své úkoly, včetně úkoly v rámci programu EU 2020. Zvláště je třeba, aby Evropská investiční banka předkládala komplexní zprávy o výsledcích, které, eh, který dosáhla v rámci investice pro mladé lidi a také v rámci dohody z července 2014 mezi Evropským investičním fondem a IB v rámci programu COSME. Protože výroční zpráva jasně říká, že je třeba že toto tady má pokrývat jak aktivity EIB, tak EIF. A je tady politování hodné, že pokud jde o ty průřezové cíle, a sice podpora eh, soudržnosti a konvergence, tak tady nemáme žádné informace o tom, kolik vlastně bankovní skupina podpořila projektech, projektů v, několik, v různých sektorech a investi, iniciativách. Pokud jde o spuštění EFSI, je třeba zdůraznit, že zdroje v rámci tohoto nástroje musí skutečně doplňovat a poskytovat něco nad rámec běžného fungování. A Evropská investiční banka by měla zajistit, že toto bude doplňovat investice z evropských strukturálních a investičních fondů a ostatních veřejných zdrojů. Je tedy třeba doporučit, aby EIB úzce a neustále spolupracovala s národními propagačními bankami a platformami aby lépe sladila své aktivity s politickými prioritami členských států. Pokud jde o zprávu, průhlednost a kontrolní rámec EIB, tak bereme na vědomí to, že v roce 2014 banka implementovala novou politiku v této oblasti a je třeba tedy zajistit co největší transparentnost a odpovědnost také poskytování nezbytných informací o rozpočtu a také přístup k datům o jednotlivých projektech. Vzhledem k tomu, že třístraná dohoda mezi EIB, komisí a Evropským účetním dvorem brzy vyprší, apelujeme na instituce, aby nová dohoda byla neprodleně uzavřena a aby v ní byly pokryty i jakékoliv nové iniciativy či nástroje EIB, které se nějakým způsobem týkají veřejných prostředků z evropského rozpočtu. Je třeba, aby banka posílila své aktivity v rámci eh, principu due diligence a aby předcházela transakcím s prostředníky, finančními prostředníky, kteří mají negativní eh, pověst, pokud jde o eh, podvody a průhlednost svých finančních transakcí. Je také nezbytné, aby EIB společně s komisí vytvořila přísný seznam veřejných kritérií, který zajistí vhodný výběr finančních prostřed, zprostředkovatelů. V neposlední řadě je třeba zdůraznit stále jasnější potřebu zavést efektivní obezřetný dohled v rámci EIB Bohužel návrhy Evropského parlamentu v tomto smyslu nebyly zatím brány v úvahu. Je tedy třeba podpořit jakékoliv úsilí směřující k vytvoření meziinstitucionální dohody mezi Evropskou, Evropským parlamentem a EIB, který by, která by ustanovila posílenou spolupráci mezi tě, těmito institucemi a stálý dialog mezi uh, příslušnými výbory Evropského parlamentu a příslušnými orgány v rámci EIB. A cílem by mělo být jasné tady uzavření takovéto dohody bez jakéhokoliv prodlení. Paní předsedající, toto jsou hlavní body, eh, které stojí za pozornost kolegů v mé zprávě. A samozřejmě ta nadcházející diskuze a pozměňovací návrhy by měly ještě dále vylepšit tuto zprávu a příslušné body a případně ještě další relevantní body přidat. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Já vám také mnohokrát děkuji za vaši uh, pečlivou práci. Já bych upozornila, že eh, s předsedou Hojerem eh, jsme vedli eh, rozhovor k představení výroční zprávy a ještě jsme podali písemné otázky. Takže nejdříve děkuji e IB za zodpovězení těchto otázek a také bych chtěla připomenout, že ty otázky byly zodpovězeny poměrně nevyrovnaným způsobem. Takže ještě bych měl několik dalších dodatečných otázek. Vítám tady pana Gerece, kterému teď eh, také eh, dám slovo, aby se vyjádřil k návrhu zprávy. Pokud tady tady někdo je. Z EIB. Očividně ne. A už uh, jsem slyšel to jméno, ale ne. Uh, já jsem Gerards a jsem tady uh, za Evropskou komisi. A pokud uh, mi dáte slovo, tak za ní rád vystoupím. Tak já se omlouvám, vy jste tady za Evropskou komisi, prosím. Já vám také mnohokrát děkuji. Tak, a komise posoudila zprávu. Rada by zareagovala v několika bodech, kde myslíme, že partnerství mezi komisí a Evropskou investiční bankou, jakož i role komise v té zprávě, eh, v té eh, zprávě, nebo její úloha byly eh, pokryty tou zprávou. Nejdříve k EFSI. Nařízení o EFSI eh, poskytuje eh, řádný eh, rámec pro řízení k poskytování záruky EU tato struktura je eh, složena z řídícího výboru, z investičního výboru a z ředitele a očekává se, že bude eh, fungovat v nadcházejících týdnech. Investiční výbor bude rozhodovat o využívání eh, těch záruk pro konkrétní projekty s národními bankami nebo příslušnými institucemi, investičními platformami, investi- tedy in- nezávislým způsobem a transparentním. Investiční výbor je složen z osmi nezávislých expertů, kteří mají širokou škálu investičních zkušeností a z generálního ředitele. Bude odpovídat tedy eh, řídícímu výboru, eh, který dohlíží na naplnění cílů EFSI a monitoruje eh, průběžně to, aby členové investičního výboru plnili své povinnosti podle příslušného nařízení. Nemůžou tady tedy být eh, žádné sektorové nebo geografické priority podle nařízení eh, FSI. Podle eh, dočasných ustanovení nařízení během období, kdy ještě ta řídící struktura není plně zavedena, komise posuzuje navrhované plány pro FB a tam, kde splní obecná kritéria přijatelnosti, tak komise rozhodne o, přísluš, o, o udělení krytí. Každopádně my e, souhlasíme s tím, že třeba, aby EIB a národní e, propagační nebo podpůrné banky e, spolupracovaly. Komise podporuje tuto spolupráci a přijaté její sdělení také ukazuje, že IB má hledat nové způsoby eh, rozšířené spolupráce. Je tady také eh, něco k kosme. Rádi bychom upozornili, že kosme zmiňuje EIF a příslušná data budou ve zprávě výroční eh, za EIF pro rok 2014. Pokud jde o finanční prostředníky a jejich výběr, tak Eh, na základě této žádosti bychom rádi upozornili, že EIB a komise eh, společně vytvořili eh, finanční a administrativní rámcovou dohodu podepsanou v roce 2014 a to společně s příslušnými delegačními dohodami by mělo tedy vyřešit toto a finanční eh, prostředníci budou vybráni na základě eh, otevřeného nediskriminačního a při eh, měřeného řízení budeme zohledňovat kromě jejich zkušeností také finanční kapacity. Potom tady máme také tripartitní dohodu s užitním dvorem, o tom už jste hovořili hovořil ve svém úvodním projevu. Služby komise v současné době jednají s účetním dvorem i s EIB o nezbytných změnách této dohody, která se bude uzavírat na čtyři roky a o obnovovat na další čtyřleté období eh, automaticky nebo v tichým souhlasem a mm, k těmto čtyřem letům dospějeme na konci listopadu. Potom eh, komise eh, k eh, uprchlické krizi a koordinované reakci ze strany EIB. Komise byla v úzkém kontaktu s bankou, aby se postarala o rychlé národní schválení úvěru a úvěrových programů mimo EU, které by mohly přispět ve prospěch uprchlíků. Uvnitř EU by EIB mohla přispět tedy k budování v útočiš mm-hmm. pro uprchlíky a mimo eh, například eh, k eh, poskytování mikrofinančních úvěrů a nebo k podpoře malých a středních podniků a k financování struktury zdravotnické a vzdělávací, tak, aby se zlepšily podmínky v těch zemích, odkud uprchlíci přicházejí. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám děkuji. Já jsem nemohla až teď sledovat uh, Eh, nebo nedokázal, nedokázal jsem si, eh, jak eh, Řecko, Kypr, Portugalsko a Irsko, jak kolega Perinsky píše, jak to, že dostávají 5% v těch posledních třech letech, to znamená 5%. Dělá to na mě takový dojem, když se dívám na výroční zprávu EIB a kolega Perinsky to velice jasně předložil, Prostě máme ten eh, eh, dojem, že eh, ten, kdo má, ten dostává. Že 60% jde do Německa, Francie, Itálie a Španělska, 30% do 23 dalších zemí, tak si opravdu kladu otázku, jestli to tak jako někdo chtěl, nebo jestli to tak musí být. Nebo je to v pořádku? Co nám k tomu řekne komise? Děkuji za odpověď. Um, podstatě jde o záležitost EIB. EIB alokuje žádosti od promotérů, národních orgánů a poté dospěje k rozhodnutí. My víceméně souhlasíme s EIB v tom, když tvrdí, že tato rozhodnutí jsou založena na kvalitě projektu, na hodnocení rizik těchto projektů a ne na politických či geografických nějakých zaměřeních či alokace, které by se rozdělovali na tomto základě mezi členskými státy. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že několik členských států poskytuje de facto garance EIB, pokud jde o kapitál, který představuje záruku záruční kapitál, došlo tam k určité ztrátě konkrétního ratingu, což pro EIB je určité riziko, protože oni se snaží samozřejmě chránit tuto úroveň ratingu. Toto je jediná věc, kterou vám k tomu ještě mohu říci a my samozřejmě můžeme ještě předložit písemné závěry a naše poznámky k celé výroční zprávě později. Gehen Sie bitte nachher auch noch drauf ein. Takže prosím vás potom také eh, řekněte, eh, kdy to bude, ty, to písemné vyjádření té zprávě, že teď už to mělo být. A potom eh, um, mít si tady ruce jako Pilát, o tom jsem ještě nikdy neslyšel. Takže otázka je, jak postavit Evropu na nohu. K tomu jsou jenom investice a bude třeba dělat tam, kde jsou nezbytné. O to tady jde, o nic jiného. Eh, that's okay, that's okay. Once you, once you point to my... Dobře, ano, já vím, že jste ukazovala na mě, takže to je v pořádku, paní předsedkyně. Takže nejprve, jestli dovolíte, já bych rád poděkoval za zprávu pana Běrinského a rád bych mu poděkoval za jeho práci, za analýzu, kterou nám předložil. Neměl jsem možnost být přítomen Um, prezentaci pana Hojera, když vystoupil ve našem výboru asi před týdnem, před dvěma týdny, ale myslím si, že zdůraznil, a viděl jsem vlastně v tom transkriptu, určitou snahu, zaangažovanost mezi parlamentem EIB. A to si myslím, že je velice důležité, protože my budeme schopni ohodnotit lépe EIB pouze, pokud budeme neustále zaangažováni v těchto kontaktech s bankou a myslím si, že to je rovněž něco, co vidíme v této zprávě a já osobně to vítám. Několikrát jsem se o tom zmínil. Ta záležitost, které se zmínila paní předsedkyně, která podle mě je zásadní a zpravodaj, vím, že se o tom v části tři své zprávě rovněž zmínil, to je ta velká většina EIB, všech těch možností úvěrování, které se dostávají na stranu. Má několika členských států no, proti té minoritě, mnohem větší části členských států, které mají větší finanční potíže. A myslím si, že zde bychom měli hovořit jasným jazykem. EIB je banka. To je první důležitý bod. Nejde o nějaký finanční mechanismus, je to banka Evropské unie. A jako taková svá rozhodnutí dělá především na základě kvalitě jednotlivých přihlášek ze strany členských států, to ano, ale zároveň na základě určité úběry schopnosti daného členského státu. Čili je zde určitá obava, ano, že zde máme málo členských států, které mají e, rating 3A eh, a to je samozřejmě e, rovněž problém. Já pocházím ze země, paní předsedkyně ví, která právě před dvěma lety ukončila program, teda ten program jednotlivých eh, zemí, a měle, které měly potíže a když si zlepšíte potom Eh, svůj rating, tak by tento rating měla zvýšit i EIB. U Jirska například to zvýšili čtyřikrát, pokud jde o tu možnost financování ze strany EIB. A to si myslím, že by tam mělo být v této zprávě, protože země si musí vyrovnat eh, eh, účtovnictví, musí zredukovat zadluženost a zároveň s tím ale by měla jít v ruku v ruce i nová příležitost pro investice, což je zásadní pro tyto země, pro ty členské země, které prošly podpůrným programem, tímto obrovským šokem. Víme, že investice byly nedostatečné, nízké, musíme nalézt nové možnosti financování, nakopnutí těchto investic. A EIB je jedním z takových, jednou z takových možností. Ovšem musí to být kredibilní projekty, musí to být důvěryhodné projekty, které zároveň jsou založeny na kredibilních, důvěryhodných ekonomických informacích a to by mělo být právě zakotveno ve zprávě tímto řádným způsobem EIB ne, zbytně bude poté investovat do zemí, které mají lepší rating a tak dále. Ovšem samozřejmě to, to chápu, ovšem musíme vzít v potaz i konkrétní situaci tato země. Ta um, výroční zpráva aktivity za rok 2014 je nesmírně důležitá. Vítám zaměření na malé a střední podniky, které jsou součástí této zprávy, navýšení financování do oblasti klimatických změn, boje proti klimatickým změnám a důležitost sociálních výdajů. EIB, pokud jde o půjčky v roce 2014, tam je těch 25,5 miliard eur, které se právě dostaly pro malé a střední podniky. To je zásadní věc, kterou vítám. EIB si uvědomilo, že e Evropská unie potřebuje investice do tohoto sektoru malých a středních podniků a na základě toho upravili svá rozhodnutí EFSI. EFSI a Junckerův investiční plán. To je zásadní část práce EIB do budoucna. EIB a jejich kroky, pokud jde o investiční plán komise, jsou komplexní, Ovšem EIB se dostává do role průkopníka v této oblasti investic v Evropě tímto způsobem. Všem měli bychom se ještě podívat na to, zda ten design naplánování těchto, tohoto plánu, zda je to opravdu zdravý plán a zda ty injekce, které se předpokládají, jsou adekvátní mm, s ohledem na očekávané investice, které by mohl přelákat tento plán. A to se musíme podívat. Pokud je o účinnost investic do infrastruktury, nyní si myslím, že je čas pro investice do infrastruktury v roce 2014 20,6 miliardy se dostalo do oblasti strategických investic. Ovšem měli bychom zajistit to, aby všechny projekty, které splnily požadavky které, eh, ohledně podpory naší ekonomiky, eh, aby skutečně měli možnost toho těžit. Tyto projekty by měly být naplánovány efektivně, účinně a to musí být pravidelně monitorováno i ze strany Evropského parlamentu. Další oblast, na kterou bychom se měli zaměřit v této zprávě, jsou, vý, jsou výsledky, výkonnost. Já bych rád viděl větší zaměření na tuto oblast mm, při projektech EIB. Tomu se pan zpravodaj rovněž věnoval a ne pouze se podívat na ty projekty, do kterých jste investoval, ale podívat se i na výsledky těchto investic, um, čeho jsme dosáhli prostřednictvím těchto investic EIB a lépe měřit, jak účinné byly výdaje v těchto projektech. O tom už se zmínil pan zpravodaj. Jde nám dobře hodnotit to, kolik investice dostalo do konkrétních projektů. To ano, ovšem nemáme stejnou úroveň toho následného monitoringu, pokud jde o efektivitu těchto prostředků. A pokud jde o kontrolu, dohled ze strany parlamentu, plně podporuji pana zpravodaj. O tom už jsem se zmínil. Máme zde několik výborů, které se přihlásily o větší snahu zapojení do výměny názorů, kontaktu s jinými institucemi v rámci EU a není důvod, proč by EIB nemělo spadat do této kategorie. Toto je právě úžasný, úžasná možnost pro náš výbor, abychom se zapojili pravidelně do této výměny je Jedna oblast, kdyby mohla zpráva být ještě nějak upravená, EIB by se mělo zaměřit na zlepšení konkurenceschopnosti Evropy. Tyto aktivity by měly být podporovány především konkurenceschopnost v rámci jednotlivých členských států, strategické investice, které by se měly rovněž objevit v této zprávě plnohodnotně. Dále je to infrastruktura v oblasti vzdělávání, vzdělávací instituce, protože pokud chceme, aby Evropa rostla a aby prosperovala, tak musíme zlepšit finanční příležitosti a možnosti do vzdělávacích projektů. To by jsme měli ve zprávě zúraznit. Dále je to jednotná energetická unie, která by měla být další oblasti mm, sociální možnosti ubytování, přístřežku, toto je rovněž důležité, protože víme, že došlo k zásadnímu snížení financí pro tuto oblast. A ještě jednou ta trojka, o které jsem se zmínil, to je takový kontroverzní odstavec, tam bychom měli velice jasně hovořit jednak o tom financování té úrovni ze strany EIB, to ano, ale zároveň nezapomíná na kvalitu přihlášek ze strany členských států. Já netvrdím, že EIB B by neměla hrát roli při přípravě těchto přihlášek, poskytnutí určitého poradenství, strategického partnerství. To je jasné, ano, ovšem to rozhodnutí musí nakonec být postaveno na bankovní hodnotách. To zde musí zaznít, souhlasím s panem zpravodajem plně, pokud jde o due diligence, proces a transparentnost a zároveň bychom měli mít novou interinstitucionální dohodu mezi parlamentem a EIB. Zároveň plně souhlasím s potřebou užšího pracovního vztahu mezi EIB a národními bankami členských států, jakožto další možnost posílení a rozšíření působnosti EIB ve všech členských státech. Těším se na další spolupráci s panem zpravodajem. Blahopřeji k této zprávě. Jsou tam ještě drobnosti, které bychom mohli zlepšit, tak aby celá tato zpráva byla ještě efektivnější. Děkuji, paní předsedkyně. Next of the witness. Teď kolega Vali, prosím. Sí, grazie, presidente. Ringrazio. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji a rovněž bych rád poděkoval panu zpravodaji, protože jeho zpráva odráží několik bodů, ve kterých si myslím, že nebudeme mít problémy s ním souhlasit. Úvodní prezentace se zaměřila i na oblast do uprchlíků, tomu bych se rád věnoval, protože v tomto okamžiku je právě správný čas pro investice a nalezení vhodných řešení. Potřebuje finanční prostředky, ať už jde Mm, o prostředky přímo z banky, z jiných fondů EU, tak aby ale zároveň zamezit nedostatku transparentního přístupu k využívání a řízení těchto finančních prostředků, protože mm, naléhavá situace, naléhavé situace neznamená, že bychom měli polevit nějakým způsobem z této tohoto transparentního přístupu, protože často se tyto prostředky ztrácí někde v takovém tom systému klientelismu a není jejich využívání transparentní. Samozřejmě, že EIB by mělo investovat do aktivit, které přináší velikou, vysokou návratnost, tím souhlasíme, především pokud jde o výzkum, vývoj, inovace, výzkum do inovativních eh, nových podniků, a zároveň podpora pro malé a středně velké podniky, které zásadním způsobem utrpěly ekonomickou krizi v Evropě na jednotném trhu, ale zároveň i e, v důsledku tlaku globalizačního na celou Evropskou unii. Vidíme zde dostatek finančních prostředků, které jsou k dispozici, ovšem parlament by měl hovořit jasným jednotným hlasem a podporovat ty, kteří nejvíce utrpěli. V tomto konkrétním případě jsou to malé a střední podniky. Junckerův investiční plán. Bohužel ten se zaměří především na investice do infrastruktury a v tomto konkrétním případě je zásadní, aby zde existovala nezávislá možnost ex ante hodnocení environmentálního, sociálního a především ekonomického dopadu těchto investic. Musíme postupovat velice obezřetně, máme-li veřejné garance v oblasti infrastruktury, tam, kde je návratnost nesmírně riskantní, čili analýzy dopadů musí být prováděny řádný, velice podrobným způsobem. Pokud jde o sociální, environmentální a ekonomický dopad těchto projektů, musíme zamezit takovým nešťastným případům, které jsme viděli například v roce 2014 u některých projektů různých projektů, které, které podporuje a EIB a kde jsme zaznamenali různé problémy. A dále je to spolupráce s finančními partnery, kteří měli v minulosti finanční problémy, pokud jde o podvody, pokud jde o agresivní finanční aktivity, daňové ráje, daňové úniky a tak dále praní finančních prostředků přes různé mafiánské aktivity, kriminální aktivity. To má samozřejmě poté negativní sociální a ekonomický dopad. Pokud teda dojde k financování těchto projektů, musí, tyto společnosti musí být především řádně ohodnoceny, musí mít um, k dispozici veškeré certifikace, tak, aby jsme zamezili financování nějakých kriminálních podvodných aktivit a na mezinárodní úrovni zajistili si spolupráci do takové úrovně, aby jsme nefinancovali žádné společnosti, které by mohly mít jakékoliv propojení s kriminálními aktivitami. Transparentnost. To je prvek, který musí, být, musí existovat i v rámci uchazečů o tendry, subdodavatele, především v oblasti infrastrukturních projektů. Je jasné, že si nikdo nepřeje, aby organizované kriminální skupiny mm, získaly tyto finanční prostředky nebo jakýkoliv eh, nekalý zisk, který by z toho mohl pramenit. Čili to je několik bodů, které jsem chtěl ještě zmínit k této zprávě. Samozřejmě, že je tam ještě několik eh, jiných bodů, kde připravujeme stanovisko i za výbor Ekon, takže to nebudu, nebudu opakovat. Děkuji. Děkuji. Teď kolegyně Ayala Sender, prosím. No, eh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala za možnost vystoupit. Ráda bych poděkovala panu Pěrinskému za podrobnou zprávu, velice pečlivě připravenou zprávu, která pokrývá výroční zprávu EIB. Ještě jednu věc bych k tomu ráda dodala. Máme zde EFSI fond, dále je to oblast dopravy. Jistě zítra budeme mít příležitost na slyšení získat více informací v této oblasti. Mám trochu obavy ohledně části rozpočtu, která která se týkala financování v této oblasti. Čili snažíme se nalézt určitá, určitá možná řešení pro navýšení tohoto rozpočtu a klademe si otázky, jakým způsobem uh, toho dosáhnout lepším způsobem, využít finanční nástroje, dále jsou to možnosti, které e, jsou i na straně soukromých e, bank, EIB, jiných orgánů, jiných e, subjektů, tak abychom navýšili částky k dispozici v rámci těchto nástrojů v minulosti existovala jiná řešení v oblasti spolufinancování. Ovšem podle mého názoru jde o e, problém určité i odpovědnosti za tento rozpočet, za celkové částky, které jsou v tomto rozpočtu, protože v současné době máme nedostatek nedostatek určité úrovně odpovědnosti, podle mého názoru, e, jednak na straně Evropského parlamentu, za každé jednotlivé euro, které se utratí. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat ani na možnosti spolufinancování, různé subvence. A zároveň bych velice ráda zdůraznila, že u našeho posledního setkání, například ve spolkových eh, zemích Německa, jsem byla velice překvapena tím, jak různorodé byly orgány, které řídily finanční toky a jak různí byli příjemci těchto finančních příspěvků. Místní orgány hovořili o tom, že využívali částečně tyto finanční prostředky, které jsou k dispozici, že je v tom podporují, ale nevědí, do jaké míry by je mohli podporovat či pomáhat jim při využívání, čerpání těchto finančních prostředků. Vím, že pan zpravodaj se věnoval tomuto tématu, ale ráda bych na to ještě jednou poukázala. Evropská investiční banka nám každý rok předkládá určité dokumenty. Pan zpravodaj zjistil, že když porovnáme tyto dokumenty, je porovnáme s jinými dokumenty EIB, takže by to mohlo vést k určitým chybám nebo chybným výsledkům, především pokud jde o, o odpovědnost za každé vydané euro. Tato možnost eh, se tam trochu podle mého názoru snížila a proto bych to ráda zmínila v mých pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji teď paní kolegyně Kapl. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za návrh zprávy, která velice komplexně eh, monitoruje činnosti eh, Evropské investiční banky v roce 2014 a také zrcadlí, jak je důležitá 80 miliard eur financování v, minulých, v eh, minulém roce do evropského hospodářství k podpoře evropských iniciativ. 17,7 nebo 14,7 je do inovací a vědy to jsou klíčové oblasti, které jsou důležité pro eh, růst a zaměstnanost. Celá ta digitální oblast, která se zde také vysvětluje eh, s těmi eh, prvními projekty, s budováním širokopásmových sítí a také program pro malé a střední podniky, a, a i, které má zvýhodňovat a chránit potom a celkový eh, program Evropské investiční banky 85 tisíc eh, malých a středních podniků bylo podpořeno 24 miliardami eur eh, z prostředků Evropské investiční banky. To ukazuje, jak důležitá je EIB na podporu malých a středních podniků této páteři evropského, páteře evropského hospodářství. Potom a také ty miliardy, které šly do evropské infrastruktury. To je velice důležité prostřednictvím FSI se mají podporovat dále. Těchto 24,6 jsou velice důležité, miliard jsou velice důležité peníze pro strategickou infrastrukturu. Další věc, je, které se zde hovoří, je 19,1 miliardy, které šly do ochrany klimatu. Tady při přeskomování těch projektů, možná, že by mu to mohlo být zvláštní zpráva, bychom se měli eh, eh, mimořádně soustředit na to, aby se tam počítaly eh, platby z fondu, pokud se ty zaměří na cíl jako COP21 nebo ochranu klimatu. Protože tady se spousta prostředků dávalo, zejména prostřednictvím toho nového rozvojového fondu do roku 2020 a ne všechny ty země mm, Eh, tedy eh, které z toho fondu čerpají, nemají eh, závazné klimatické cíle a příslušné národní ační plány. Zdá se mi, že těch 7,9 miliard eur na projekty, které jsou realizovány mimo EU e prostřednictvím EIB, je třeba tady vázat na určité parametry například eh, v souvislosti s uprchlickou krizí. Je třeba eh, zvláštně investovat do zemí, kde díky eh, výstavbě hospodářství budou potom omezeny podněty lidí, aby odcházeli, aby prchali o tamto. Je třeba investovat zvláště do projektů, do mm, projektů, které minimalizují tedy důry k útěku. Už jsme tady dnes o tom hovořili a že je možné, že i tady bychom mohli na to více položit důraz, aby tam byly takové bankovně financovatelné projekty do zemí, které jsou mimořádně postižitelné. A potom ještě ke kapitole 1. kde se hovoří o prioritizaci eh, investic k urychlení hospodářského eh, vzestupu a produktivity. Máme tady eh, nedostateč 300 miliard chybějících investic. EFSI má tuto mezeru uzavřít. A v prvním bodu této zprávy by možná bylo dobré hovořit o dalším navýšení eh, kapitálu EIB. Z poslední zprávy generálního ředitele Hojera víme, že to navýšení kapitálu v roce 2012 vedlo k eh, nějakým investicím ve výši 108 miliard eur a tento investiční objem byl už vyčerpán ještě před koncem eh, tohoto roku, před předpokládanou lhůtou, už na začátku tohoto roku. A myslím si, že to je dobrá známka toho, že ty peníze jsou přijímány, ty finanční možnosti jsou využívány a Evropská investiční banka opravdu přispívá k podporu investic a k vytváření růstu a zaměstnanosti v Evropě. A v této souvislosti bych si dovolila potom také podat k rozšíření zprávy několik pozdělacích návrhů. Děkuji. Děkuji. Škoda, že tady není EIB, vždycky eh, zveme. Uh, nemáme tady eh, tedy eh, zvláštní pozvání k tomuto, protože ráda bych se také chtěla zeptat na Syrii. Ty stávající projekty tam byly, teda ty stávající úvěrci byly, úvěry byly pozastaveny, ale co se děje s těmi projekty? Měli bychom možná několik otázek, které bychom mohli sestavit a zaslat je EIB, eh, e ale zástupce komise by nám mohl k tomu něco říci. A prosím, řekněte nám, kdy komise předloží stanovisko k výroční zprávě, protože by bylo opravdu užitečné, aby to bylo už teď. Neobvykle ten požadavek zasíláme přes naše tedy příslušná oddělení, nejsem si úplně jistý, jaký je ten časový plán. Možná někdo z mých kolegů bude vědět, ale pokud jde o ostatní části, to skutečně tam odpověď poskytnout nemohu. Skutečně jde o otázky, které je třeba klást EIB. Gefällt mir echt gut. Tak to jsem opravdu moc ráda. Teď dám slovo závěrem zpravodaji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se vyjádřili k této zprávě. Celé jistě je zde prostor pro další práci a zlepšení a vidím, že kolegyně a kolegové jsou ochotni přispět svým dílem. Chtěl bych se vyjádřit ke několika věcem, které zde zazněly. Jak zástupce komise, tak ostatní kolegové se vyjadřovali k odstavci 3. A to je věc, kterou jste eh, zdůraznila i vy. Jde o zeměpisné zastoupení a rozprostření investic. A tady si myslím, paní předsedkyně, že musíme skutečně eh, o tom vést velice vážnou diskusi, protože si myslím, že není dostatečné prostě říci, že EIB je banka a proto má postupy pro posouzení rizik a tak dále. To jsou samozřejmě naprosto legitimní argumenty, ale tím to nekončí. Je tady zcela jasná, řekněme, potřeba vyvážit ty zásady bankovnické s těmi ostatními. A v bodu odůvodnění 3 v mé zprávě opakuji text ze základních smluv, které hovoří o tom, jaké jsou základní úkoly této banky. A tam se říká, že aby banka splnila svůj úkol, musí poskytovat úvěry a záruky, které umožňují financování projektů ve všech sektorech hospodářství. A to tedy na základě projektů, které negenerují zisk. Tedy zcela jasně základním cílem či úmyslem tak smluv je to, aby Evropská investiční banka byla samozřejmě bankou, nicméně je to banka, která má nějaké poslání. Nechci tady dále spekulovat o tom, jaké vhodné politiky by měla tato banka provádět či zavést, ale je zde zcela jasná potřeba, aby banka prováděla daleko proaktivnější politiku, pokud jde o o základní nerovnováhu a rozdíly v jednotlivých ekonomikách. Pokud jde o to, co k tomuto bodu eh, poznamenal kolega z Irska, tak tady mohu říct, že ano, je jasné, eh, že je třeba mít účetnictví v pořádku, ale ne vždy to má ten výsledný zamýšlený efekt, kterého chceme dosáhnout. Pokud tedy mohu hovořit konkrétně o Bulharsku, tak Bulharsko má neustále eh, vyrovnaný rozpočet, eh, schodek je pod eh, tím cílovým, těmi cílovými třemi procenty a máme tady stálý, stálý směný kurz, pevný směný kurz a tak dále, ale přesto jsou tady další prvky, které vstupují do toho rozhodnutí o investicích. A banka, která je proaktivní, by měla se účastnit něčeho takového, měla by podporovat investice spíše, než jenom říci, prostě tady pro nás ty trhy nejsou až tak zajímavé. Dále je tady další věc, kterou jste zmínila vy, paní předsedkyně, na začátku. A sice, že Evropská investiční banka zaslala odpovědi Eh, na otázky, které jsme zaslali 15. října. Rozhodně jsou to odpovědi, které stojí za to si prostudovat a myslím si, že by také stálo za to poslat další dotazy, ale je tu jedna základní otázka, která se týká celkového vykazování, poskytování zpráv o aktivitách banky. Protože v tuto chvíli v podstatě neexistuje žádná výroční zpráva banky. Stávající systém je takový, že máme zprávu o činnosti, o transparentnosti, o statistikách, o účetnictví a tak dále. A jedna z otázek, které jsme zaslali EIB, byla otázka 33, ta se toho týkala. A odpověď eh, ze strany EIB mi připadá nesmírně zajímavá. Říká, že většina zpráv plní specifické požadavky na zprávy nebo vyhovují specifickému mandátu či sektoru a používají zvláštní adaptované metodologie a mohou, a referenční data se mohou lišit. A to může vést k chybným závěrům. Co to vlastně ale znamená, tato odpověď? Já tady nechci o tom nějak daleko sáhle hovořit, ale je zcela zřejmé, že toto není přijatelné, že to není uspokojivé. A to nejenom z hlediska jednotnosti vykazování, a jednoznačných závěrů, které ze zpráv vyplývají, ale i z toho hlediska, o, kterého jsme te, o kterém jsme teď hovořili. A sice, jak se banka vyrovnává s tou zcela jistě neuspokojivou geografickou situací, že tedy investice nejsou rovnoměrně rozprostřeny. Potom je tady další věc a sice dohled ze strany parlamentu. Je zvláštní, že dnes na svou přítomností nebo někdo za, za zástupců Evropské investiční banky, bylo by zcela jistě zajímavé si poslechnout vyjádření ze strany EIB, ale pouze to zdůrazňuje, podle mého názoru, že je třeba, abychom měli nezbytné postupy v tomto smyslu. Děkuji. Ja, absolut vielen Dank. Ich kann Sie da nur bestärken. Wir haben Děkuji. Já to mohu jenom potrhnout. Máme tady eh, určité nedostatky, pokud jde o eh, tedy podávání eh, té odpovědnosti tedy eh, o podávání zpráv, takže a tentokrát je to zcela markantní a můžeme na to zcela dobře poukázat. To, co dostáváme o finančních instrumentech, to nás nemůže uspokojit. Vůbec ne. Myslím si, že tam musíme spolu intenzivně hovořit, co tam podniknout, protože veřejné prostředky každopádně eh, nesmí zůstávat nepozorovány, když se s nimi hospodaří. Takže uh, lhůta eh, ještě kolegyně Aja Sander, pardon. Děkuji, já jsem jenom chtěla stručně říci paní předsedkyně jednu věc. Až budeme mít výměnu názorů k pozměňovacím návrhům a hlasovat, tak možná by bylo možné tehdy si vyslechnout reakce ze strany EIB, a samozřejmě budeme eh, očekávat od nich odpověď na eh, otázky pana Pirenského. To zcela musíme eh, jistě učinit. My už jsme měli první setkání s prezidentem Evropské investiční banky Hojerem. Já jsem vycházela z toho, že tady dneska IB bude. Nechápu, že neozaujímá stanovisko. A teď si musíme rozmyslet, co udělat. Musíme se podívat, jak bychom je se mohli na hodinku dostat. Pokud by to bylo k hlasování, tak bychom měli určitě více času. Takže lhuta pro změnací návrhy je 15. Eh, prosince hlasování na výboru pro rozpočtovou kontrolu 28. Eh, ledna a potom, pardon, lhuta pro pozměňovací návrhy je 30. listopadu. I když tady je 15. prosince v programu. Je to tak? Tak tady, tady máme úžasnou rozmanitost v dokumentech. Takže to znovu rozešleme. rozešleme, kdy vlastně nakonec ta lhuta je. Kdy to vlastně je přesně ta lhuta. Takže vycházejme z toho, že to je 30. listopadu. Protože jinak to stejně nezvládeme. Ale každopádně myslím, že se pokusíme s AIB ještě komunikovat. A tím jsme se dostali ke konci tohoto bodu. Dostáváme se k bodu 5, eh, ochrana eh, finančních zájmů EU. A představujeme tady eh, návrh výroční zprávy, nebo návrh zprávy k výroční zprávě a zpravodajem je kolega Javor. Máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji stínovým zpravodajům za spolupráci, za to, že jsme společně vytvořili tento návrh zprávy. Nejdříve ze všeho bych vše, chtěl všem připomenout, že dříve v letošním roce jsme hovořili se zástupci OLAFu s panem Kesslerem, který nám prezentoval zprávu OLAFu za loňský rok. A také proběhla velice plodná debata s paní komisařkou Georgievou která představila zprávu komise našemu výboru. A všechny tyto eh, informace a zkušenosti jsme se snažili zahrnout do naší zprávy. Obecné, jak obecně bych chtěl připomenout, že jsme se snažili o komplexní zprávu s jasnou strukturou, aby tedy čtenář snadno pochopil různá čísla, problémy a kapitoly. Chtěli jsme vyváženou zprávu, ve které bychom předložili všechny relevantní všechna relevantní čísla za finanční rok 2014 a také, kde bychom jasně poukázali na hlavní problémy systému a navrhli inovativní řešení těchto problémů které jsme identifikovali. Moje první připomínka by byla taková, že EU a členské státy mají sdílenou zodpovědnost za implementaci 80 rozpočtu EU. Proto bychom se měli zaměřit jak na aktivity orgánů EU, tak na členské státy. Naším hlavním principem, když jsme psali tuto zprávu, bylo to, že eh, řádné vynakládání finančních prostředků, veřejných prostředků by mělo být kombinováno s správným audito, auditováním, tak, aby tady bylo zajištěno eh, vhodné vynakládání prostředků. Pokud jde o podrobnější připomínky, chtěl bych tady zdůraznit některé důležité body. Za prvé, odhalování a vykazování nesrovnalostí. Chtěli bychom, aby komise zareagovala na to, co parlament žádal už v předchozích zprávách. Zatím tomu tak bohužel nebylo, protože Evropský parlament v předchozích zprávách několikrát upozorňoval na problémy, které se týkaly vykazování eh, nedostatků a stále nedošlo k tomu, že by nám komise poskytla jasnou odpověď. Bych, také bych chtěl zdůraznit eh, význam eh, mezery DPH. Eh, nadále máme v EU veliký rozdíl. Přibližně 170 miliard e, eur ročně je rozměr, tedy hodnota této mezery. A myslím si, že Evropská komise by měla eh, efektivně využívat své pravomoce a přijít s nějakým řešením tohoto problému, protože tato tento rozdíl je vyšší než celkový rozpočet EU, takže je třeba s tím něco udělat. Další věc. Problémy, které byly eh, identifikovány a nezbytná opatření. Lepší výkaznictví je první věc. Chceme, aby Evropská komise uh, v řádném čase v roce 2016 představila svou zprávu o boji proti podvodům a aby tam také připojila kapitolu o tom, jakým způsobem evropské orgány bojují proti korupci. To, byla jasná, eh, to byl jasný nedostatek předchozí zprávy eh, kdy tady jsme měli kapitoly o jednotlivých členských státech, ale potom tam nebyla 29. kapitola, která by se týkala evropských orgánů. Dále bychom chtěli požádat komisi, aby vypracovala korupční index který by hodnotil a kategorizoval členské státy a jejich výsledky, pokud jde o boji proti korupci a to na výročním základě. Myslím si, že pokud jde o kontrolu vynakládání veřejných prostředků eh, v jednotlivých členských státech, eh, toto bychom měli také porovnat s výsledky, jejich výsledky v oblasti boje proti korupci. Toto by mohlo být také pobídkou pro to, aby členské státy zlepšily své výsledky v této oblasti. Dále tady máme nadále problém se spolehlivostí a kvalitou eh, údajů, které poskytují členské státy. Toto bylo také jasně eh, zmíněno panem Kesslerem z OLAFu. Proto tedy eh, chceme, aby komise úžeji spolupracovala s členskými státy tak, aby skutečně od nich dostávala jasná a spolehlivá data. Dále propagace legislativy, které se týkají alespoň minimální úrovně ochrany pro whistleblowery. Uh, Ti mají nesmírně důležitou roli, pokud jde o odhalování korupčních případů. A pokud je nepodpoříme, nemůžeme spoléhat na to, že budeme efektivně bojovat proti korupci. Je tedy třeba naprosto jasně říci, že jsme na straně těch, kteří upozorňují na takovéto problematické případy a že je ochráníme. A to jak v rámci orgánů EU, tak v členských státech. Také jsme toho názoru, že Evropská unie by měla podporovat hraniční investigativní žurnalistiku. To je také nesmírně důležitý nástroj pro odhalování a zveřejňování korupčních případů. Další důležitý bod je směrnice o PIF a nařízení EPPU. Podle mého názoru je třeba mít tuto směrnici, která by zahrnovala otázku DPH a je třeba také nařízení o EPPU co nejdříve. Protože nicméně to, jak rychle eh, schválíme tuto legislativu, to je jedna věc, ale druhá věc je, jak kvalitní ty návrhy budou. Zda budou přijatelné. To pravděpodobně je eh, důležitější, eh, aby ten návrh byl kvalitní, než tedy, aby byl rychle na stole. Některé členské státy tady vím, že k tomu mají velice vyhraněný postoj, nicméně v zájmu ochrany finančních zájmů EU je třeba tuto záležitost vyřešit. Dále zadávání veřejných zakázek, to je další důležitá věc. Myslíme se, že eh, chybovost vzhledem která je tady způsobena eh, neplněním pravidel pro veřejné zakázky, je nadále příliš vysoká. Je tedy třeba eh, přijmout nezbytnou směrnici a je třeba, aby Evropská komise toto sledovala. Měla by také vytvořit databázy nedostatků, která by potom mohla poskytovat vhodnou, vhodný základ pro uh, analýzu eh, toho, jakým způsobem dochází tady k chybám a nesrovnalostech při zadávání veřejných zakázek. Dále eh, vyšetřování a role OLAFu, to je také důležitá věc. Potřebujeme, aby nevyřešené otázky mezi OLAFem a dozorčím výborem byly co nejrychleji vyřešeny, protože ani OLAF, ani dozorčí výbor nemůže plnit plně svoje eh, legislativní povinnosti. Za této situace bohužel zatím nedošlo k pozitivnímu eh, vývoji a my tedy žádáme komisi, aby hrála roli prostředníka v tomto sporu, aby bylo možné neodkladně situaci vyřešit. Myslíme se, že po, pro to, abychom mohli efektivně bojovat proti podvodům a e, korupci, je třeba se plně řídit nařízením o OLAFu. A ještě úplně poslední připomínka. Myslím si, že zatím naše spolupráce mezi jednotlivými stínovými zpravodaji a politickými skupinami probíhala dobře. Snažili jsme se tuto zprávu naformulovat co nejlépe, nicméně samozřejmě čekáme na vaše návrhy a příspěvky na vaše návrhy na zlepšení, aby tady ten text byl ještě lepší než v tuto chvíli je. Děkuji. Vielen Dank. Wir beginnen mit... Děkuji. Pustíme se do rozpravy mezi kolegy. První eh, má slovo kolega Von. Uh, uh, uh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já rád bych poděkoval panu zpravodaji za jeho zprávu. Především mě těší to, že vystoupil nejenom ve svém příspěvku o výdajích, ale také o příjmech. Občas na to zapomínáme, zpravodaj se o tom zmínil, je to něco, na co bychom neměli zapomínat, protože samozřejmě, že tyto prostředky jsou zásadní a důležité pro rozpočet. Já jak víte, my jsme připravili v rámci regi stanovisko, budeme o tom hlasovat tento týden, takže samozřejmě se v mém příspěvku zaměřím především na fondy v oblasti kohezní politiky. V našem stanovisku za regi budeme hovořit o kohezní politice, o tom, že to není oblast s největším počtem těch nesrovnalostí a rovněž se podíváme na počet těchto nebo úroveň těchto nesrovnalostí, která je zde stabilizovaná, i když my samozřejmě očekáváme, že ty částky, které tam jsou k dispozici, by měly být navýšeny, protože to vyvolává určité obavy. V našem stanovisku se rovněž zaměříme na definici podvodů, nepodvodných aktivit, toho, jak je to rozlišné v jednotlivých členských státech a právě proto je obtížné to nějakým způsobem měřit, porovnávat, pokud jde o nesrovnalosti, protože nejsme schopni úplně přesně říci, co je chybou a co už je podvodem. Čili na tom bychom měli ještě pracovat a možná se podívat i na nějaký uniformnější systém, který by fungoval v celé EU, kde by se každý snažil měřit alespoň ty stejné ukazatele stejným způsobem a my v našem stanovisku budeme volat i potom, aby členské státy aplikovali osvědčenou praxi a aby, zamě, aby se zaměřili na prevenci podvodů, hodnocení podvodů. Myslíme si, že by to mohlo posílit i jednotlivé příjemce a místní orgány v boji, efektivnímu boji proti podvodům. Podpoříme členské státy i v přípravě jejich interních postupů, především pokud jde o veřejné zakázky, protože vždycky, když vidíme tyto tuto chybovost um, nebo podvody, tak většinou se objevuje ve veřejných zakázkách, veřejném sektoru, čili tam nás čeká ještě hodně práce. Vítáme to, že zde pan zpravodaj hovoří o hodnocení v poločase v roce 2018. To by nám mohlo umožnit přeskoumat situaci s ohledem na podvody v oblasti kohezní politiky. Myslíme si, že je to i dobrý okamžik pro takovou revizi v poločase, protože poté začnou běžet nové programy, které by měly ještě čas nějak se upravit v rámci toho prvního období. Možná uvidíme zda ta simplifikace funguje či nefunguje. My v Regi si myslíme, že tím, že budeme simplifikovat tato pravidla, tak členské státy a beneficienti by z toho mohli těžit a mohli bychom snížit chybovost a zároveň určit stupeň podvodu, čili my to podporujeme, tak jak to navrhuje pan zpravodaj. Čili to je v podstatě v kostce všechno. Za naše stanovisko za regi budeme o tom hlasovat ve čtvrtek dopoledne. Možná tam ještě některé věci trošku formá změníme, snad ne, protože u nás již proběhlo v regi mnoho diskuzí mezi jednotlivými skupinami a myslím si, že v podstatě jsme se víceméně dohodli na tom, co by tam mělo a co by tam nemělo být. Děkuji. Děkuji. A nyní kolegyně Pitera. Děkuji, paní převod. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já rovněž bych ráda poděkovala panu zpravodaji za přípravu tohoto této zprávě. Ráda bych obrátila pozornost na dvě konkrétní záležitosti, o kterých bychom se ještě měli o tom pobavit. Je to číslo 18 zprávy podpora financí pro přeshraniční podporu investigativní žurnalistiky. Já tomu nějak nerozumím, protože nedovedu si představit, jakým způsobem by veřejný orgán mohl nějakým způsobem podporovat nezávislá média, tímto způsobem nezávislá média, která by měla popisovat funkčnost a činnost těchto veřejných institucí, čili to je trošku protimluv, možná vytvoření nějakých podmínek, řekněme, určité svobody slova, nezávislosti v přeshraničním fungování a aktivitách těchto novinářů. To bych byla schopna pochopit, protože to znamená vytvoření určitého rámce práce a zajištění svobody e, činností, aktivit pro jednotlivé novináře, ovšem podpora mm, tímto finančním způsobem, to si nemyslím, že je správné. A další záležitost, jedná se o bod 24, poslední věta, kde se připomíná zpráva Kariko, kde tribunál mm, nebo Evropský soudní dvůr poukázal na to, že DPH eh, je vlastně součástí vlastních zdrojů. Trochu mě to překvapilo, protože směrnice ze 7.6.2007 Rady, která hovoří o vlastních zdrojích Evropské unie, jasně stanoví tři kategorie těchto vlastních zdrojů. První kategorie tradiční vlastní zdroje Evropské unie, vlastní zdroje, které Mm, teda například jsou tam určité poplatky v cukru, celní poplatky, vyrovnávací poplatky, které se týkají produkce cukru, dále jsou to vlastní zdroje, které se týkají DPH, dále jsou to vlastní zdroje, které se týkají mm, HDP jednotlivých členských států. A proto jsem se podívala na tento Mm, rozsudek Evropského soudního dvora z 8.10.2015 a tento rozsudek se týká otázky otázky promlčení, ovšem toto jsem tam nenašla. To znamená, že v podstatě, když se podíváme na, či, na, na 24, tak podle mého názoru eh, toto nemá vlastně smysl, protože když to, když to porovnáme s tímto rozsudkem Evropského soudního dvora, který, na který se zde odvoláváme, tak si myslím, že to nedává smysl a to je podle mého názoru skutečně chybou, protože tento argument vlastně tímto pádem eh, je nesmyslem. Děkuji. Kolega Pirinsky, bitte. Kolega Pirinsky. Thank you, Madam Chair. And I Děkuji, paní předsedkyně, a rád bych poděkoval panu zpravodaji za jeho zprávu. A diskutuje tuto nesmírně důležitou problematiku. Myslím si, že ten konečný text je velice kvalitní. Rád bych poděkoval i za příležitost diskutovat tuto problematiku s panem zpravodajem i za jeho názory, argumenty, o kterých jsme společně hovořili v rámci tohoto konzultačního procesu. Myslím si, že tato zpráva představuje správný vývoj v tomto ohledu, poukazuje zde na několik důležitých věcí. Je to jednak problém nejednotného mechanismu reportování, vykazování jednotlivých členských států, různorodý pohled na podvodné, nepodvodné aktivity, jejich vykazování, hodnocení. Toto je něco, o čem se vám zpravodaj zmínil, ovšem myslím si, že bychom to měli, mohli ještě dále rozvinout v této zprávě, jakožto výzvu, na kterou nesmíme zapomínat v našem úsilí lepšího vykazování a Um, měření podvodných aktivit a nesrovnalosti. Zároveň si myslím, že je důležité se podívat uh, i na takovou tu zjevnou záležitost, kterou vidíme v letošním roce. Počet uh, a rozsah nesrovnalostí se týkají především nepodvodných aktivit, to znamená, že tam skutečně podbody představují pouze zlomek těchto aktivit. A zároveň zpráva správně poukazuje na potřebu administrativních opatření, která by jasným a aktivním způsobem bojovala proti příčinám těchto nepodvodných eh, aktivit tam na jedné straně samozřejmě členských států a zároveň i určité postupy komise, které by mohly pomoci. A dále je to věc, která poukazuje mm, na konkrétní členské země, kritiku. Já obecně řečeno nejsem proti takové praxi, ovšem musíme postupovat obezřetně, protože tento postup sebou rovněž nese určité riziko záměrného či možná nezáměrného, neobjektivního mm, postupu a pokud e, zjistíme, že to skutečně že tomu tak je na straně členských států, i v případě, že je to odůvodnitelné, tak samozřejmě by to spochybnilo celý tento proces. Jak už jsem se o tom zmínil, především v 19 Eh, se hovoří o velice důležité věci. Další potřeba rozvinutí mechanismu včasného varování komise ještě před přerušením či zásahem do jednotlivých finančních toků. A měli bychom mít jasná kritéria pro potřebu takových restriktivních opatření a potřebu jejich řádného uplatnění. A dále je to 34 tam se zaměřuje pan zpravodaj nejenom na pašování tabáku, ale i padělání zboží, které by podle mě mělo být součástí preventivních opatření ve snaze snížit rozsah těchto nekalých praktik. A zároveň bych se rád ještě zeptal na pár věcí pana zpravodaje, jednak pokud jde o data, je zde otázka nepodvodných nesrovnalostí a srovnání mezi rokem 2013 a 2014. Bezprávě, která se zabývala PIF, ten nárůst je na úrovni 5 zatímco v návrhu zprávy, o kterém hovoříme, je to 48% v odstavci 3. Čili to vyvolává určité otázky a potřebuji, mm, rád bych tomu měl jasnou odpověď. A dále je to interpretace dat, o tom jsem se zmínil. Ta návratnost nebo, nebo vymožení těch finančních prostředků do rozpočtu, to znamená to je součást těch příjmů, o kterých jsme se zmínili. V příloze 9 tohoto dokumentu 156 na straně 123 se o tom zmiňujeme. Průměrná úroveň vymožených prostředků je 24 Velká Británie a Bulharsko mají třikrát vyšší tuto Eh, tuto úroveň. Eh, v tomto příloze 9 u Bulharska vidíme tuto úroveň až 96% a já nevím, zda to máme považovat za problém nebo za spíše za dobrý výsledek. A další nesrovnalost, eh, které uvidíme v tomto stejném pracovním dokumentu, různá období eh, vymáhání těchto finančních prostředků v rámci CAP, to znamená společné zemědělské politiky. Některé členské státy jsou zde pojmenovány, jiné státy ne. Je zde ovšem i určitá generalizace, která se týká jejich eh, mm, výkonů v rámci kapu. Jsou tam eh, různé typy příjmů, růz, pro jednotlivé členské státy, čili podle mého názoru by bylo, by bylo lepší přijít s konkrétnějším přístupem. A dále je to dvanáctka, kohezní politika a kohezní fondy. Myslím si, že pan kolega Wong už se o tom zmínil ve mm, svém příspěvku. Myslím si, že v tomto konkrétním odstavci došlo k určitému míchání dat, které se týkají kohezního fondu a zároveň těch, které se týkají pouze kohezních politik jako takových, proto je těch 600, 60% nárůst, o kterém se zde hovoří v rámci kohezního fondu, zatímco celkový nárůst různých eh, nesrovnalostí v rámci jednotlivých politik je pouze 76%. 76% to je diametrálně odlišné číslo od 660, čili to rovněž vyvolalo můj určitý dotaz k tomuto, proto bych byl velice ráda, aby jsme se tomu ještě věnovali. Ovšem obecně řečeno si myslím, že je to kvalitní zpráva, je to krok správným směrem a můžeme na ní dále stavět a ještě ji vylepšit. Děkuji vám. Kolega Ali, bitte. Kolega Ali. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин на първо място искам... Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych předeslat následující blahopřeji k této zprávě. Když hovoříme o takovéto zprávě, tak ochrana finančních e, zájmů to je, na to potřebujeme novou eh, vizi, novou strategii pro všechno to, co už děje v Unii. Eh, my máme nové strategie, nové iniciativy. Když hovoříme o podvodech, musíme zcela jasně si být vědomi toho, že nás sledují. Všichni daňoví eh, mm, poplatníci nás sledují a eh, pomalu ztrácíme svoji eh, důvěryhodnost. Proto si musíme velmi dávat pozor na hospodaření se rozpočtovými prostředky a přijmout jakákoliv opatření, která nám pomohou zvýšit ochranu finančních zájmů. V tomto smyslu je zpráva komise o ochraně finančních zájmů Unie velmi důležitá. A a odráží korektivní mechanismy, které jsou tam zabudovány. My jsme si zde probrali Jaké mechanizmy by měla uplatnit eh, komise eh, v případě obnovení toku prostředků těch eh, již pozastavených tedy? Myslím si, že ta zpráva je dobrá a vyvážená, ale jsou některé zprávy, na které, věci, na které bych se přesto zaměřil. Za prvé, je to uh, ten eh, přístup eh, založený na výsledcích. Výsledky jsou velice důležité pro kontrolní a řídící systémy. Musíme nacházet a opravovat chyby. To je eh, zcela jasné. Je velice důležité, aby ovšem také kontrolní strategie identifikovaly oblasti rizika, musí je identifikovat a ta kontrola musí přinášet něco navíc. Proč to říkám? Protože eh, audit má být dodatečnou hodnotou pro užitel, eh, uživatele a neměl by ohrožovat konečné programy. My ty příslušné zdroje bychom mohli použít pro eh, jiné účely, takže v té výroční zprávy, zde není úplně jasné, jestli ty výdaje na rok eh, roku 2014 dopadly lépe než v předchozím roce. To mi není jasné. Potom jsou tady také další věci, které se týkají boje s eh, podvody. Jde o programy Herkules a Pericles. Ano, my eh, chápeme jejich rozpočtový rámec, ale výsledky těchto programů, to jsem nepochopil. Jak bylo v těchto programech použito každé euro, mi není jasné. V rámci eh, zprávy komise se říká, že nesrovnalosti Pokud je o počet tedy tak ty, eh, ten narostl. Je to eh, lepší kontrolou? Nebo jich je prostě víc? A také to, co říkal pan Perinsky. Je tady eh, takový selektivní přístup, pokud jde o toto. Některé členské státy jsou tam jmenovány a některé ne. Proč to tak je? A potom ještě jedna věc. Ty programy je třeba optimalizovat. To si myslím. Ten počet programů nemusí se zvýšit, ale potřebujeme rovnováhu mezi kontrolou a rozpočtovým řízením potřebujeme úč, účinnou, účinné vytváření rozpočtu, ale musíme kontrolovat tedy jeho naplňování a také myslet na eh, důvěryhodnost institucí. Děkuji. V posledních letech se komise opravdu eh, snažila, aby eh, zlepšila systém podávání zpráv. Čili spousta toho eh, je právě díky tomu, že máme lepší eh, systémy odhalování těch nesrovnalostí. Kolega Novakov. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve ze všeho bych chtěl poděkovat panu Javorovi za eh, to úsilí a za velice dobrou práci, kterou odvedl na této zprávě. Ta zpráva je dobře vyvážená. Už předchozí kolega zmínil, že je vždycky škoda, když zmiňujeme různé členské státy v různých souvislostech, zvlášť pokud jde o nějaká čísla. Pokud jde o vynakládání těch téměř 100 miliard eur, tedy výročního rozpočtu EU, tak eh, rozpočtové výbory jsou nejlepší přátelé občanů, protože nás zajímá nejenom to, že existují nějaké vyvážené výkazy ohledně toho, jak byl vynaložen ten rozpočet, ale chceme vidět i viditelné výsledky. Tady to, chceme vidět, čeho bylo dosaženo za peníze evropských daňových poplatníků. Už v tuto chvíli se hovoří o rozpočtu, který je zaměřený na výsledky. Proč? právě z toho důvodu, který jsem teď zmiňoval. A sice, že nám nejde jenom o vyrovnanost rozpočtů, či eh, má dát je dal, nebo o jenom počet podpořených projektů, ale chceme změnit celou filozofii eh, politiky soudržnosti. Chceme změnit ten přístup od toho, že eh, financujeme něčí přání, k tomu, že financujeme něčí potřeby. Z tohoto důvodu vítám většinu závěrů, ke kterým dospěl pan Javor. Myslím si ale, že kromě rozpočtu zaměřeného na výsledky, musíme také se více zasadit o kontroly, které jsou založeny na rizicích. Některé členské státy mají velice dobré výsledky, takže není třeba tam provádět tolik kontrol, protože si umím představit, a asi si sami to umíte představit, to, že samozřejmě počet eh, nesrovnalostí eh, vzroste s počtem kontrol. Protože čím více byrokratické zátěže budeme mít, tím větší je příležitost jak si pro členské státy, aby se dopustili nějaké chyby protože, jak už tady zaznělo, ne všechny ty nezrovnalosti jsou podvody, což je dobře, protože je třeba, eh, aby evropské orgány si obnovily eh, důvěru občanů v sebe. U takovýchto zpráv eh, je třeba, abychom na ně ostatní upozornili. Je škoda, že tu nebyl u té předchozí zprávy pana Perinského nikdo z EIB. A také bych byl rád, kdyby tato zpráva měla nějaký dopad. Takže se těším na všechny pozměňovací návrhy a těším se na to, že tato zpráva bude mít do budoucna nějaký dopad. Děkuji. A jako poslední vystoupí kolega Vali. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Souhlasím s celou řadou bodů, které už zde zazněly. A především s tím, že pokud chceme bojovat s podvody, potom skutečně potřebujeme, aby členské státy spolu spolupracovaly, aby existovala opravdová výměna informací o fiskálních záležitostech. Protože máme-li se pokusit vytvořit nějaký jednotný evropský rejstřík, respektive bez takového jednotného rejstříku není možné bojovat účinně proti podvodům s DPH, protože se plátce budou snažit vyhnout daňové povinnosti a tak dále. Takže je skutečně naprosto nezbytné, aby fungovala komunikace mezi členskými státy a to nebude jednoduché. Důležité také je, aby Evropská komise vzala v úvahu veškeré zprávy, které členské státy vypracovávají k internímu boji s korupcí. Pokud jde o veřejné zakázky, tak všichni víme, kolik různých typů eh, nesrovnalostí se děje, kolik různých druhů podvodů existuje a e, taková databáze vytvořená komisí by byla velice zajímavá. Jak jsem e, říkal, e, existuje celá řada chyb, kterých se dopouští členské státy, procesních chyb, také jsou to chyby, které souvisejí s průhledností veřejných zakázek a tak dále. A občané se nás ptají, jakým způsobem orgány EU vynakládají veřejné prostředky. A ty chybovosti, ta chybovost nám ukazuje, že dostatečná transparentnost skutečně zatím není. Je třeba se zaměřit na projekty v oblasti infrastruktury, financované z různých zdrojů, ať už je to Evropský fond pro regionální rozvoj a tak dále. A finanční prostředky, které jsou nasměrované do těchto typů projektů, musí být obzvlášť průhledné. Protože obvyklé postupy, zadávací postupy Eh, někde přinášejí neúplně uspokojivé výsledky. Také to souvisí s otázkou organizovaného zločinu. Eh, někdy dochází k zneužívání těchto prostředků pro praní špinavých peněz a tak dále. Je tady třeba, aby fungovala mezinárodní spolupráce v boji proti organizované trestné činnosti. Protože organizovaná trestní eh, trestná činnost skutečně někdy dokáže protlačit 100 tisíce eur a vyprat 100 tisíce eur přes oficiální výkazy, finanční výkazy firem. Jen také zásadní, abychom chránili osoby, které upozorňují na eh, podvody. Protože pokud chceme účinně bojovat proti podvodům a korupci, je toto podle našeho názoru naprosto zásadní věc a Evropský parlament musí hovořit v, tom, v této věci jedním hlasem. Musí jasně říci, že je pro ochranu whistleblowerů, pro ochranu těchto osob, které by měly být skutečně chráněny a nikoli obvinovány z trestné činnosti, protože jinak riskujeme, že evropské finanční zájmy neochráníme. Velice často se tyto osoby právě obávají promluvit na hlas vzhledem k tomu, jak závažné následky to pro ně může mít. Cla, to je další velice důležitá věc. Chtěl bych, aby se na to komise zaměřila, protože posouzení kvality kontrol prováděných eh, v přístavech, to je naprosto zásadní věc. A to především na severu. Těmi eh, projde obrovsk, projdou obrovské objemy zboží a je třeba eh, provádět podrobné kontroly. Také jsou zde problémy, které souvisejí s rychlostí toho, s rychlostí, jakou se zboží pohybuje, protože jakmile zboží eh, přijde na terminál, někdy je třeba jaksi velice rychle ho propustit dále a to potom může vést k tomu, že nejsou prováděny nezbytné kontroly. A zde dochází k riziku toho, že nejsou vhodným způsobem, správným způsobem vybírány tradiční vlastní zdroje. A to také může dále prohloubit problém s tím, kde je jaké zboží vyrobeno, to může vést k dalším ekonomickým problémům. Dále, pokud jde o výsledky, je třeba, abychom dobře pochopili to, zda evropské projekty vůbec jsou schopné nějakým způsobem přinést výsledky, třeba vzhledem k přistěhovalecké krizi, imigrační krize. Jde o výsledky těchto fondů. Zda jsou schopné vůbec něco takového přinést. Protože pokud je to třeba, měli bychom přestat financovat prostředky, projekty, pardon, které nevytvářejí pracovní místa, které napomáhají integraci e, eh, přistěhovalců a měli bychom se spíše e, zaměřovat na projekty, které vyhovují evropské struktuře trhů. Měli bychom skutečně dát pozor na to, abychom neplýtvali finančními prostředky, aby se systém a jeho fungování zlepšilo. Děkuji. Ano, mnohokrát děkuji. Teď eh, slovo eh, paní Hoffman eh, z OLAFu. Je vaším úkolem odpovědět na otázky a všechno to schrnout. Já bych upozornil, že PIV, tedy výroční zpráva a pracovní dokument zaměstnanců komise jsou opravdu skvělými pracovními podklady. Takže když Eh, si tohleto eh, projdete, tak dokážete si učit docela dobrý obrázek o slabých a silných stránkách eh, státní zprávy v jednotlivých členských státech. Paní Hoffman. Děkuji, paní předsedkyně, a, a zejména také děkuji za vaše připomínky ke zprávě PIV a k těm podkladům. Opravdu to tak je. Každý rok eh, je to opravdu komplexní práce spolu se členskými státy a musím tady především poděkovat příslušným kolegům eh, v OLAFu, kteří toto spolupracovávají s dalšími eh, pracovníky komise. Takže děkuji vám za tu zprávu. A pokud dovolíte, budu teď zase mluvit anglicky. Set Mohu pouze už jenom říci, že souhlasím s tím, no, pane zpravodaji, co říkali vaši kolegové. I my si myslíme, že vaše zpráva je velice vyvážená a že obsahuje také některé velice zajímavé eh, myšlenky, které se týkají celé řady politických oblastí, za které jsou odpovědné různé eh, pododdíly komise, nejenom OLAF. Tady hovoříte o zprávě o boji proti eh, korupci a podvodům, to je také velice důležité. A ukazuje to také, že ochrana finančních eh, zájmů je horizontální průřezové téma. Komise samozřejmě eh, bude reagovat na vaše návrhy, jakmile bude zpráva přijata parlamentem. Pokud mohu, zaměřila bych se na několik témat, protože nemohu eh, zmínit úplně všechno, co je obsaženo v tom textu i co zaznělo v té diskuzi. První připomínka, pane zpravodaji, by se týkala vašich obav ohledně toho, že se zvýšila, eh, zvýšil počet vykazovaných nedostatků. Toho se týká několik bodů vaší zprávy, kde vyjadřujete jisté obavy v tomto smyslu. A zazněla i připomínka pana Pirinského, která se týkala právě této věci, a sice toho, zda ta data jsou správná. My samozřejmě jako komise jsme vám k dispozici, můžeme se na to podívat, abyste měli naprostou jistotu, že ve zprávě uvádíte správné údaje. Jsme ochotni to udělat samozřejmě za podmínky, že nás požádáte o spolupráci. Pane zpravodaji, eh, vaše obavy je třeba vidět v kontextu eh, počtu iniciativ, které OLAF a komise eh, zahájili v rámci boje proti podvodům. Vy jste to tady eh, také zmínil ve své zprávě, že tady máme celkovou strategii komise, eh, komise v boji proti eh, podvodům, potom jednotlivé odvětové strategie, strategie jednotlivých agent, agentur a tak dále. Takže je vidět, že jsme skutečně i navýšili počet osvětových akcí v členských států, včetně toho, že podporujeme vnitrostátní orgány v členských státech, aby vypracovávali vnitrostátní plány v této oblasti a také vzdělávací pro programy, včetně IMS, což je tedy eh, program komise pro vykazování těchto eh, nesrovnal, nesrovnalostí. Máme aktualizaci v tuto chvíli už pátou tohoto, tohoto opatření a všechna tato opatření dohromady tedy zlepšují eh, možnosti jednotlivých vnitrostátních orgánů eh, a eh, jejich schopnost detekovat jednotlivé problémy. A také se to týká samozřejmě orgánů eh, činných v trestním řízení a zlepšuje to i spolupráci mezi členskými státy. A v důsledku toho, podle našeho názoru, členské státy zlepšily svoji kapacitu, svoji schopnost odhalovat takovéto nesrovnalosti a vykazovat je. Takže podle našeho názoru je jejich, jsou jejich výsledky vlastně lepší. Podle našeho názoru tedy ten zvýšený počet vykazovaných nedostatků by měl být nahlížen jako něco pozitivního. A to tady vlastně zaznělo i v, některý, v některém z předchozích příspěvků. Nedíváme se na to nezbytně jako eh, na Nevidíme to nezbytně tak, že tedy dochází k většímu počtu podvodů, ale spíše členské státy jsou schopny lépe odhalovat nesrovnalosti a vykazovat je, ať už jsou to nesrovnalosti, které souvisí s podvodnou činností či ne. V tomto kontextu bych také stručně zmínila něco, co zaznělo i ve vaší zprávě, a sice program Herkules, což je tedy program zaměřený proti podvodům. Je to program pro členské státy, který byl v roce 2014 velice úspěšný, vy to tam zmiňujete. Samozřejmě rozpočet je omezený v rámci finančního rámce, ale členské státy zasílejí stále více žádostí, což je dobré znamení, protože i vzhledem k tomu, že je teď vyšší míra spolufinancování, především pokud jde o technickou pomoc. Celkově i vzhledem k aktivitám v pokud jde tady o příjmy, to znamená lepší a koordinovanější celní akce ze strany členských států, to je všechno známka toho, členské, že členské státy spolu stále lépe spolupracují ve velmi praktických věcech. Ještě bych chtěla zmínit legislativní návrhy, které v tuto chvíli jsou na stole, které mají za úkol posílit boj proti podvodům na úrovni EU. Vy jste zmínil tu takzvanou směrnici o PIF a my s vámi, pane zpravodaji, plně souhlasíme v tom, že tedy daň z předané hodnoty musí spadat do působnosti této směrnice a že tedy vyjednávání mezi jednotlivými legislativními orgány by, měly co nejdříve, by měla být co nejdříve uzavřena úspěšně. My jsme konzultovali i naší uh, Eh, právní službu, protože máme nedávný rozsudek v případu Tariko, rozsudek Evropského soudního dvora, který je naprosto jasný a říká, že DPH je součástí evropských finančních zájmů a proto by rozhodně měla být součástí nebo spadat do působnosti směrnice o PIF, jinak bychom učinili krok zpět. Dále, pokud jde o EPPO, e tam s vámi také souhlasíme, pane zpravodaj, v tom, že tedy není jenom důležité co nejdříve neodkladně dosáhnout kompromisu, ale ještě důležitější podle našeho názoru je, aby ten dosažený kompromis skutečně byl skutečnou přidanou hodnotou, pokud jde o ochranu finančních zájmů EU. A to je třeba zaručit pouze v případě, že EPPO bude skutečně evropským úřadem a že bude moci fungovat nezávisle a efektivně. A zde musím říci, že skutečně velice počítáme s podporou Evropského parlamentu. A jsme velice vděční za eh, podporu výboru kont, nejenom výboru LIBE, protože tady jde skutečně o ochranu finančních zájmů eh, rozpočtu a váš výbor by to měl velice pozorně sledovat. Nicméně, když se podíváme na současnou situaci, pokud jde o vyjednávání v radě, tak musím říci, že mám jisté pochybnosti ohledně toho, zda jsme u konce těchto vyjednávání. Je to skutečně velice složité a musíme to pozorně sledovat. Ještě možná další dvě věci, které zazněly během rozpravy. Zmiňujete zde zprávu o boji proti korupci. To je zodpovědnost generálního ředitelství HOME. Jak víte, Evropská komise se zavázala k tomu, že v roce 2016 vypracuje takovou zprávu. Myslím si, že to nebude asi na začátku roku 2016, ale mělo by to být v roce 2016 a rozhodli jsme se, že takovou zprávu vypracujeme každé dva roky. A to je vzhledem k tomu, že Evropská komise má také omezené zdroje. A další věc, kterou jsem chtěla ještě zmínit, je něco, co zde zaznělo, a sice chyby a pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek. To je nesmírně důležitá oblast, kterou Evropská komise pozorně sleduje. Je tady ten zajímavý návrh na vytvoření databáze, která by obsahovala pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Na to se díváme pozitivně a Možná bychom tady mohli vytvořit nějaký posílený IMS. Často nás totiž kritizují za to, že máme příliš mnoho databází, které se překrývají. Možná bychom to tady mohli zakomponovat do nějaké té existující databáze, ale díváme se na to kladně. V neposlední řadě je tady ještě jedna věc, pane zpravodaji a paní předsedkyně. Je to vlastně i poslední kapitola eh, v rámci textu o OLAFu. Vy jistě víte, že OLAF a dozorčí výbor tedy s podporou paní místopředsedkyně komise Georgievy skutečně podporujeme vyřešení toho eh, sporu. Doufáme, že do konce tohoto roku se podaří vyřešit ten, ten pracovní uspořádání a že tady úspěšně to uzavřeme do konce roku. Děkuji vám za pozornost. Ja, das tun wir in der Tat. Ano, to opravdu budeme nebo učiníme ještě závěrem tedy eh, kolega zpravodaj Javor. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A rád bych poděkovala všem stínovým zpravodajům i Olafu za nesmírně kvalitní příspěvky k tomuto návrhu zprávy. Mám pocit, že jsme vytvořili takovou společnou platformu pro zlepšení této zprávy a v následujících dnech či týdnech k tomu přistoupíme. Jestli dovolíte k několika konkrétním pod Mm, poznámkám, argumentům, dotazům, které zasněly. Pan Bohen jisté není, ale myslím si, že je nesmírně důležité jeho příspěvek, se kterým přišel za regi výbor, kohezní politika, tam souhlasím s panem kolegou v tom, je mm, v samotném srdci boje proti podvodům. A my se těšíme na stanovisko výboru Regi, protože je nesmírně důležité, aby to bylo tak konkrétní a tak přísné, jak je to jen možné, pokud jde o výdaje v této kohezní politice a kontrol těchto výdajů. Pan Pitera se změnil, paní Pitera se změnila o problematice investigativních novinářů, žurnalistiky. Jistě je to citlivá oblast, nezávislost novinářů je nesmírně Zásadní věc ovšem je zde několik takových programů v rámci našich finančních projektů, kde máme nezávislé eh, novináře nebo i nevládní organizace, které čerpají z našich finančních prostředků a přesto si udrželi svůj svou úroveň nezávislosti. To vyžaduje detailní, velice konkrétní strukturu, jež zaručí nezávislost těchto nezávislých eh, novinářů. Ovšem v případě LuxLeaku jsme viděli, k čemu došlo a proto je důležité se spoléhat právě i na investigativní novináře v boji proti korupci a podvodům. Paní Pitera se zmínila i o případu Tareko, ano, tento případ se netýká zprávy PIF, není přímo propojen s touto zprávou, ale paní Hoffman o tom rovněž hovořila v tomto rozsudku Evropského soudního dvora, se jasně hovoří o tom, že DPH je součástí vlastních zdrojů a právě proto je DPH tak důležité. Proto jsme se zmínili o případu Tareko, protože ten je, to je základ proč bychom měli nebo proč by se komise měla zaměřit ještě podrobněji na DPH problematiku. Tento případ Tariko zdůrazňuje myšlenku DPH jakožto součásti vlastních zdrojů EU a my se musíme zaměřit na tu propast v rámci DPH, eh, na úroveň podvodů v této oblasti. Pan Pěrinský. Ano, my jsme skutečně s kolegou diskutovali o této problematice, souhlasím s ním a vím, že některé nesrovnalosti jsou podvodného, jiné nepodvodného charakteru a je zde zásadní rozdíl mezi těmito dvěma typy nesrovnalostí. U nepodvodných nesrovnalostí je to často propojeno i s byrokracií. Nemáme zde jasnou byrokratickou strukturu například u veřejných zakázek kohezní které se týkají kohezní politiky. Ovšem jde i o určitou, určitý řádný postup ze strany národních institucí, strukturu řízení evropských fondů, protože občas e, tyto podvodné nesrovnalosti poukazují nebo ne, e, občas na nesrovnalosti v oblasti struktury těchto řídících struktur. Čili i když to nemusí být přímo podvodná nesrovnalost, mohou poukázat na systémové problémy ještě otevřenějším způsobem než eh, nějaké přímé podvodné aktivity. Dále to byla otázka bodu číslo 12, rozdíl mezi kohezními fondy a kohezními politikami. Na druhé straně máte pravdu a my se budeme snažit tento přístup objasnit, můžeme to ještě zpřesnit. Těch 660 se týká samozřejmě kohezních fondů, to je jasné. A to je pouze součást komplexních eh, politik v této oblasti kohezních fondů, ale jistě nalezneme nějaké vhodné znění, aby to bylo ještě jasnější. Pan Pirinsky a i někteří ostatní kolegové, včetně Aliho, se zmínili o problému toho, jak některé členské státy jsou zde zmíněny jiné členské státy? Nejsou. Jistě jste si vědomi toho, že to není jednoduchý úkol, protože musíte použít i určité přímé příklady, konkrétní příklady, když hovoříme o konkrétních specifických případech. Jistě měli bychom být spravedliví a neměli bychom se pouze zaměřit na pranířování některých členských států. V dalším našem ještě uh, jednání ohledně textu jistě nalezneme vhodný přístup, abychom skutečně nepranířovali pouze některé členské státy na úkor jiných. Ano, souhlasím s vámi v tom. Co tam ještě bylo? Paní Hoffman hovořila o nárůstu nesrovnalosti, které by mohly být i výsledkem lepšího kontrolního mechanismu. To je pravděpodobné, já doufám, že tomu tak je. Ovšem je zde ještě i možnost toho, že rostoucí počet nesrovnalostí prostě je důsledkem nárůstu nesrovnalosti. Jsou zde konkrétní příklady. Moje země může být jedním takovým případem. Snad to není stejná záležitost ve všech členských státech. V některých členských státech eh, tento nárůst eh, nesrovnalosti pro, eh, prostě je realitou. Nejde pouze o nějaký statistický fenomén, je to skutečnost a proto na to nesmíme zapomínat. Jinak věřím, že budu schopný zohlednit veškeré vaše připomínky čekáme na vaše pozměňovací návrhy a doufám, že se nám povede nalézt vyrovnané, kvalitní řešení pro všechny vaše obavy. Věřím, že jdeme stejným směrem a že se nám povede nalézt řešení pro text, který bude akceptovatelný pro všechny politické skupiny. Děkuji, paní předsedající. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich aber doch Děkuji. Já pozvolna dostávám strach, že eh, ty problémy tak trochu kupeme pod koberec místo toho, abychom je odstraňovali. Prostě eh, vždycky musíme mít očekávání, aby se to změnilo. A já bych poukázal na to, a víme to z výročních zpráv účetního dvora, ale i z dat komise, že jsou členské státy, které mají více problémů než jiné. V oblasti zemědělství eh, to lze docela jasně říci v oblasti soudržnosti. Takže pokud tam máme pravidelně srovnalosti, eh, jsou to prostě chyby a ta potlačená kvóta eh, statisticky ve členských státech, tam bych varovala, abychom, že místo toho, abychom buď jmenovali všechny nebo, nebo nikoho, no tak spousta eh, lidí viní EU, ale není nic jako EU, je to spolek členských států. A my musíme jasně říkat, kde je ten problém, protože jinak to vypadá, že za něj může EU. A dochází k erozi, kterou nepotřebujeme, protože EU eh, tady vypadá jako eh, ten, který to není schopen dostat pod kontrolu. Já doufám, že budeme mnohem cílenější přístup a tenhle cílený přístup eh, nemá být eh, pranířovat konkrétní členské státy, ale dostat situaci lépe pod kontrolu. Italským kolegům jsem velice eh, ráda jsem, za to jsem velice ráda, že nepopírají, že je tam problém. Chci jenom varovat. Ta odlišná problematická situace, kterou máme ve členských státech, to znamená to, že chtějí eh, oddiskutovat ty problémy. To nelze. To je neoddiskutovatelné. Já jsem vždycky eh, jako eh, součást řešení problémů výjímala strategii komise na evropské úrovni, ale nám musí opravdu ležet na srdci, aby členské státy byly lépe vybavené k řešení problémů v dodržování evropského práva. Takže doufám, myslím, že ten přístup je v zásadě správný. Drží se eh, té linie, kterou sledujeme dlouho. Samozřejmě ale eh, chci varovat proti eh, takovému obecnému té blahosklonosti, že všichni budou se s ním bude zacházet stejně. To nejde, protože všichni mají odlišné problémy. Takže tolik eh, tedy eh, nyní nedělní kazání takhle v pondělí. A teď se pustíme zase znovu do programu. Ještě eh, se omlouvám, lhůta pro návrhy 30. listopadu ve 12 hodin a teď je to opravdu 30. listopadu a teď zpráva zvláštní 11 2015 o tom pod názvem eh, Řídí komise dobře dohody o partnerství v, objeví, eh, v odvětví rybolovu. A, a máme tady pana Kinšta, který nám eh, za Evropský úžitní dvůr představí zprávu. Máte slovo. Thank you, uh, Madam Chair and honorable members of the committee. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení členové výboru KON. Dovolte, abych vám poděkoval za tuto příležitost, zároveň abych poděkoval panu Celerovi, vašemu výboru, za opravdu komplexní, dobře vyvážený dokument, který máme k dispozici. Pokud je to řízeno efektivním způsobem a v souladu s síly, tyto dohody, partnerské dohody v oblasti rybolovu by mohly podporovat udržitelný rybolov a poskytnout jasné výhody pro naše externí flotily a zároveň zároveň pro jednotlivé partnerské země. Ano, e, určitě samozřejmě jde o dohody, které se týkají pouze té oblasti, kde je nadbytek a zároveň nějakým způsobem reagovat na celou tuto problematiku, vytvořit určitě stabilnější rámec a, partnersk- a dohody s partnerskými zeměmi. Podívali jsme se na to, zda tyto dohody, partnerské dohody o rybolovu byly a jsou e, kvalitně řízeny v oblasti nebo komisi. Podívali jsme se na možnost jednání, finanční příspěvky, monitoring úlovku, dále kontrolu, mm, výběr jednotlivých eh, oblastí, pokud jde o sektorové komponenty těchto dohod. Na základě auditu vidíme, že tyto dohody v oblasti repolovů jsou obecně dobře řízeny Evropskou komisí, ale že tam je několik oblastí, kde vyžadujeme eh, určité vylepšení sílem využití plného potenciálu. Hlavním aspektem, nebo hlavními aspekty, kde požadujeme zlepšení, jsou následující. Jsou to možnosti, eh, pokud jde o to, až, eh, mm, tak, jak o tom hovořil soud, eh, protože vidíme, že tam byly vyšší částky, než tak, jak to bylo vykazáno v, v předchozím období, což vedlo k nedostatečnému využívání. Jelikož naše finanční příspěvky se vyplácejí plně bez ohledu na to, zda byly byly tyto možnosti využity, tak potom ta e, částka na jednu tunu byla většinou vyšší než ta, za kterou by EU mělo nebo mm, ke které se zavázalo v rámci jednání. A e, dále aplikovatelné nařízení hovoří e, pouze o tom přebytku z s našimi členskými státy. Ovšem my si myslíme, že tento přebytek nemůže být vypočítán řádným způsobem, protože zde nemáme dostatek e, závazných informací ohledně zásob ani úsilí na straně domácích e, flotil nebo jiných flotil e, zahraničních partnerských zemí. Třetí věc. Přesnost dat, pokud jde o skutečný úlovek, jsou zásadní pro eh, identifikaci implementačních problémů, informovaná rozhodnutí při jednání obnovy těchto protokolů nebo odhadu přebytku a zároveň zajištění kvalit, eh, korektního, korektních plade, pokud dojde k překročení těchto možností v oblasti rybolovu. My jsme tam viděli různé informace, které přicházely z různých zdrojů, členské státy, eh, dále na straně komise a třetích zemí. A právě proto si myslíme, že tato data jsou nedostatečně spolehlivá. A v neposlední řadě vidíme, že komise má omezenou kontrolu nad využíváním partnerskými zeměmi určitých sektorových finančních prostředků aktivity, které implementovaly partnerské země díky těmto fondům, se lišily od těch, se kterými, na kterých se dohodly společně s komisí při počátku protokolu, což samozřejmě představuje riziko efektivního eh, účinku tohoto sektorového podporného mechanismu, především pokud se vynakládaly tyto prostředky eh, způsobem, který nebyl odsouhlasen ze strany EU. Tyto nedostatky mohou a musí být řešeny, pokud chceme, aby tyto dohody o partnerství efektivním způsobem přispívaly k udržitelnému rybolovu v partnerských zemích a zároveň zajistily aktivity našich externích flotil. Vidíme vidíme zde tři doporučení, tři skupiny doporučení, které by měly zlepšit jednání, management těchto dohod a zároveň i sektorovou podporu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo eh, pan kolega Celer. Děkuji, paní předsedkyně. A já jsem velice vděčný účetnímu dvoru, že se pustil do tohoto tématu a sice tématu o e, vyjednávaných, EU e vyjednávaných dohodách o e, rybolovu od roku 72 existuje tedy možnost v zóně 200 mil od Eh, pobřeží vykonávat eh, svá svrchovaná zpráva, eh, práva i pokud jde o rybolov. A pokud tedy je státy chtějí lovit v těchto vodách mezinárodních, musí si obstarat příslušné povolení, aby obdrželi tato práva. To samozřejmě ve společné rybářské politice komise i členské státy přejaly a vyjednává komise podle toho členské, tedy dohody, těchto dohod je 14, ten objem je za nějakých 70 milionů, dvě další eh, se vyjednávají. Je tam zajímavé na tom to, že eh, jsou tady dohody, které se táhnou s Mauritánií. Jde tam o obrovskou částku, opět o nějakých 70 milionů které bude třeba Mauretánii zaplatit, aby bylo možné tedy lovit v eh, vodách Mauretánie. Nejde jenom o hledat jaké ryby, ale zejména o ty hodnoté, jako je tuňák nebo mečoun v tomto případě. Pan Kinšt zde eh, zmínil cíle nové rybářské politiky to znamená trvalé udržitelné obospodařování eh, rybích populací a tak dále. Tady ovšem v tomto případě, eh, po té, co jsem si přečetl tu zprávu, a je to opravdu napínavé čtení, musím říci, že u eh, všech těchto cílů je třeba vždycky zmínit, že by měl tedy podmiňovací způsob. Pan Kinš to teď řekl tak trochu uh, diplomaticky, že ty cíle zdaleka ještě nejsou dosaženy tak, uh, jak si je tady uh, stanovujeme. Pro koho to celé děláme? Ta flotila EU obsahuje 335 lodí a celkově je tam 36 tisíc nějakých a 200 a tedy, eh, tedy dohromady je to nějaké procento eh, celkové, eh, cel, všech lodí v EU ohlášených, takže ale tato flotila má dohromady 18, 18% kapacity, přitom jenom 7% strojového výkonu a celkově úloví asi 15% a zaměstná 4% lidí. To znamená, že jsou to vysoce efektivní, obrovské eh, eh, továrny, zpracovatelské závody. Rozhodně se nejedná o eh, malé břežní formy libovou, které by z toho měly hm, prospěch. A také počet, nebo počet členských států původu, odkud jsou tyto, tyto lodi přivášeny eh, je omezený, čili jenom několik členských států toto používá. Pan Kimšt eh, sám poukázal na to, že všechny ty cíle eh, se velice těžko přeskoumávají, ty, které jsme si zde stanovili. Odlovení toho přebytku u kapacit Eh, vlastně nelze vůbec eh, eh, skonstatovat vzhledem k tomu, že není dostatek kontrolních metod. A ještě k dalším otázkám. Ono jde přímo o to, že část těch peněz jde přímo do státních rozpočtů Menší část by se ale měla používat eh, také na podporu eh, místního rybolovu, zejména toho příbřežního rybolovu a k jeho rozvoji. A tím by se mělo přispět k hospodářskému rozvoji těch eh, zemí. Do jaké míry se to, realizu, se to nakonec realizuje a bude to možná realizovat, je otázkou. neboť nemáme konkrétní podklady, podle kterých bychom, bychom to mohli posoudit. Měli bychom zmínit, že u řady těch členských států nejde o e, země, kde by prosazování e, demokratických pravidel e, a hodnot bylo jakkoliv slučitelné s našimi hodnotami. Čili u mnoha těchto států kdy platby, například rozvoje pomoci, byly zastaveny už v minulosti, protože nebylo zaručeno, že by eh, ty prostředky byly nasazeny opravdu k naplňování cílů naší rozvojové politiky. Zároveň se tam ale platí v rámci rybářských protokolů. Takže Ty jednotlivé politiky Evropské unie by se měly lépe sladit. A tady jde i také o otázku eh, rybolovné politiky. Otázka tedy eh, plateb eh, za získání těch rybolovných práv. Tady třeba se tady toto vyjasnit. Pan Kejš také poukázal na to, že se často platí předem, čili, čili před chycením těch ryb. Ale zdaleka eh, se pak nedosahuje eh, předpokládaných odlovů. Tak když to řeknu jasně, víme, že 85% eh, chycených tuňáků je v japonských rukou a objem tuňáků, které se chytí ve Středozemním moři, neskončí na evropských stolech, ale jde to zejména do Japonska. Tam se na nich dá daleko více vydělat než na evropském trhu. Pro mě je otázkou, jestli část toho, co zde není chyceno, a tady toto je širé moře, a není to tak úplně viditelné, já si říkám, že to, co mělo přijít do Evropy, nakonec nekončí na japonském trhu. A my za to ještě platíme. Tím, že mm, kupujeme eh, ta rybolovná práva od těch jednotlivých států. Od tedy eh, řado, řada doporučení Evropského účetního dvora. Já jsem si dovolil eh, v poněkud mírnější formě, já bych to osobně formuloval ještě drastičtěji, ale myslím si, že je vždycky dobré eh, věřit, že jsou tady také dobří lidé. Tedy ohledně toho, kde by se to dalo zlepšit, abychom neplatili jenom paušálně například, abychom eh, paratili opravdu podle skutečně dosažených odlovů, aby se to skutečně bralo vážně s těmi dohledovými metodami, které jsou po celém světě. Máme tady také eh, základní čísla o populacích. Například u tuňáka eh, tam je ohrožení, ten už je, na červen, ten už je v červené knize. Jde prostě o to, aby se uvnitř lépe koordinovala v této politice a myslím, že eh, to je ode mě pro tuto chvíli vše. Zbytek lze vyčíst ve zprávě. Děkuji. Já vám také děkuji, říká paní předsedkyně. A za komisi dostává slovo pan Johnston z DG Markt. Thank you, Madam Chairman. Děkuji za slovo, paní předsedající, a rád bych poděkoval panu Kinstovi, panu zpravodaji. Úplně na úvod bych rád řekl, že Evropská komise vítá tuto zprávu. Myslíme si, že je to vyvážená zpráva. Domníváme se, že je spravedlivá, férová. Především to, že tyto dohody jsou obecně dobře řízeny, samozřejmě vítáme, ovšem nesmíme usnout na vavřínech a jistě jsou tam věci, které by mohly být ještě zlepšeny, pokud jde o implementaci udržitelných dohod o rybolovu. To je něco, co bylo součástí naší agendy již delší dobu. Tato zpráva se zabývá čtyřmi dohodami a ve všech čtyřech případech v rámci asociačního protokolu všechny byly vyjednány ještě před reformou společné rybolovné politiky. Čili toto je opravdu komplexní reforma celé této politiky a pokud je o externí eh, součást, je jedna ze z, z, z těch zásadních pilířů a tam se zmiňujeme i o samotné reformě. V rámci těchto čtyř zpráv se dvě mm, byly um, eh, věnují um, eh, té, té, to znamená tomu staršímu modelu a u dvou eh, zpráv eh, už jdeme tím novým směrem na základě nových pravidel. To znamená, že tato reforma přichází s novými určitými principy, zásadami, praxi, která již je implementována v této zprávě. To znamená, že jsme do jisté míry již, sna- již začali s implementací konkrétních aktivit, které vyplývají z této zprávy. Naší hlavní Hlavním zájmem je zajistit to, aby tyto dohody představovaly hodnotu za vynaložené finanční prostředky a představovali udržitelný rozvoj v této oblasti. Několik bodů, o kterých se zmínil pan Kings ve své prezentaci, dovolte trochu náš pohled. Um, jsou Eh, měl trošku obavy v oblasti eh, sektorové podpory, eh, řízení dát, monitoringu úlovku. A my, když se podíváme na tuto monitoraci zprávu, vidíme zde ty dva hlavní body. Jednak hodnota za vynaložené prostředky a potom ten přebytek u, u výlovu. Pokud jde o hodnotu za finanční prostředky, my samozřejmě jsme odhodláni zajistit co nejkvalitnější Mm, výsledek. Ovšem samozřejmě ne vždycky to můžeme úplně oblivnit. V případě těchto eh, zemí je to vztah dárce, beneficienta, je to záležitost, která probíhá na základě určitého rámce, pokud jde o OSN, námořní právo. Určitá země poskytne přístup k nadbytku z výzdrojů mm, za určitou finanční proči hodnotu a to je přesně tento systém. My to po, mm, rovněž kombinujeme se sektorovou podporou a ten, ta je navržena tak, aby zajistila aktivity místních Eh, lodí a jiných zemí, které provádějí aktivity ve vodách této země, aby všechny tyto aktivity byly udržitelnými aktivitami. Čili už jsme si vyslechli um, připomínku ohledně toho, že se nedostatečně využívají tyto rybolovné možnosti. My máme specifický mechanismus pro jednání a to je referenční tonáž. Referenční eh, náš není interpretována úplně přesně tak, jak je to stanoveno v této zprávě. My to nevidíme jako kvótu, ale maximální možný výlov, ovšem není to maximálně, maximální počet, který musí být eh, využit. To znamená, je to číslo, které jsme vypočítali na základě aktivit z minulosti a zároveň určité projekce do budoucna v oblasti rybolovu a poptávka ze strany zúčastněných stran plus dostupnost zdrojů a samozřejmě na základě nejkvalitnějších vědeckých poznatků. A tím máme právě toto číslo, tuto referenční tunáž, kterou která nám mm, pomáhá vypočítat i platbu eh, za tyto částky. A toto je ten eh, vyjednávací proces. Některé třetí země potřebují určitou, mm, řekněme, bezpečný přístup v této oblasti. My samozřejmě, kdybychom pouze počítali ty vylovené ryby a zaplatili pouze za ně, tak to jednání pro země by bylo obtížné, protože tyto platky za přístup do jejich lodí jsou rozpočtovány, představují makroekonomickou eh, položku pro tyto země a musí být vyhodnocovány v určitém letém horizontu. V rámci eh, reformy společné rybolovné politiky jsme postupně vyrovnávaly ty částky, které platíme za přístup do vod třetích zemí a zároveň to, co platí jednotlivá odvětví za tento přístup. V minulosti to bylo 65% z EU rozpočtu a 35% z jednotlivých odvětví. Nyní to vypadá tak, že z EU podporujeme v rámci posledních protokolů méně než 50% nákladů spojených s přístupem do těchto vod a odvětví podporuje více než 50% tohoto přístupu k vodám třetích zemí. A pokud jde o přebytek, myslím si, že zde si musíme být vědomi toho, že tento přebytek je samozřejmě nesmírně obtížný, jeho výpočet v našich vodách, tož v nějakých vodách třetích zemí. Mnoha těchto dohod se to týká tuňáka a to je opravdu um, ryba, která, je, která migruje a to znamená, že kdybyste byli schopni ohodnotit tento přebytek jeden měsíc, tak eh, jiný měsíc to bude diametrálně odlišné čísla. A proto, když zkoumáme tyto přebytky, zdrojů, tak pracujeme s regionálními orgány, které řídí rybolov, které v této oblasti, které jsou odpovědny za řízení zásob, jednak v otevřených vodách, zároveň ve vodách zemí, které se zúčastní, které jsou členskými zeměmi v, té, eh, v těchto organizacích v rámci exkluzivních eh, rybolovných zón. Čili to znamená ne na základě jednotlivých zemí, ale zkoumáme tato čísla na regionální bázi. A když eh, tam máme už konečně to závěrečné referenční číslo, tak se to porovnáme s regionálními čísly a na základě toho hodnotíme udržitelnost tohoto rybolovu. A pokud jde o sektorovou podporu, První věc, kterou bych rád zdůraznil, je, že my se na to díváme jako to na zásadní nástroj, kterým pomáháme třetím zemím rozvíjet kapacity při udržitelném řízení jejich rybolovných kapacit vlastními zdroji, vlastní flotilou nebo klidně i globálními hráči ze strany těch, kteří chtějí mm, lovit v jejich vodách a jednání, která vedeme se třetími zeměmi. My rád bych zdůraznil, že nejsme jedinou eh, stranou, která má zájem na těchto dohodách. Samozřejmě, že se snažíme všemožně vylepšovat sektorovou podporu. Součást reformy rybolovné politiky jsou i efektivnější přístupy, principy, zásady, které jsou součástí posledních protokolů, jež byly vyjednány. První věc, kterou jsme provedli, je jasné oddělení plateb za přístup ke zdrojům a sektorový přístup. My tomu hovoříme decoupling v minulosti. To byla jedna platba v rámci protokolu, která pokrývala sektorový přístup i přístup k vodám, do, k těmto zdrojům. A dále jsme posílili kondicionalitu sektorové podpory. Snažíme se zajistit to, aby cíle jež byly stanoveny v kontextu jednání o sektorové podpoře byly dosaženy a pokud nejsou dosaženy, tak prostě nebudeme v rámci sektorové podpory další částky vyplácet. V nedávném období jsme pozastavili například pro Seychely, Mozambik, Komor, Mauretány a Gabon tyto částky, protože jsme nebyli spokojeni s, po, s pokrokem v této oblasti. A poslední věc, která se týká sektorové podpory. Máme tam určité hlavní směry, které jsme si stanovili, určité zásady, pokud jde o cíle, monitoring, follow-up, následné akce v této oblasti, tak aby, a chceme, aby byly za, zakotveny ve všech našich partnerských dohodách. Diskrepence data, ano, jistě si dovedete představit, že data v této oblasti jsou nesmírně komplikovaná, jsou zde různé etapy, sběru těchto dát. Když obdržíme data členských, ze strany členských států. a in, ta původní data jsou taková pouze provizorní a stávají se definitivními a spolehlivými v hodnocení toho, zda jsme překročili některé ty částky, pokud se týká těchto dohod, až poté, co jsou odsouhlaseny vědeckými orgány v členských státech a prodiskutovány s našimi partnery v rámci vědeckých výborů. Od roku 2011 v rámci DG Mare tvrdě pracujeme na zlepšování těchto dát. Máme projekt, kterému se týká, který, kterému se říká eh, řízení integrované, eh, integrované řízení eh, zdrojů v oblasti rybolovu, kde zlepšujeme infrastruktury, konzistentnost jednotlivých dat a údajů a podepsali jsme i memorandum o porozumění s Eurostatem v tomto ohledu, které nám umožňuje se spolupracovat s nimi a identifikovat jakékoliv diskrepence mezi tím, co obdrží Eurostat a to, co poskytují členské státy. Úplně na závěr ještě několik bodů, o kterých se zmínil. zprav... Koordinace. Vás opravdu eh, poprosila, abyste už eh, skončil protože jsme tady pod určitým časovým tlakem. Um, takže toto bude poslední bod. Koherence s jinými politikami EU, to je jedna ze zásad, která je zakotvená v základním nařízení o reformě eh, z 1.1.2014, která se týká oblasti rybolovu. Ve všech nedávných posledních dohodách, které se podepsaly s třetími zeměmi, jsou i doložky o lidských právech. To znamená, že tyto dohody mohou být pozastaveny v případě porušování základních principů. Tato doložka, kterou jsme zahrnuli do těchto dohod, je založená na dohodě z Kotonu. Čili zde můžu říci, že do velké míry souhlasím s analýzou soudu i doporučeními pro Evropskou komisi. Je to pokračující práce a myslím, že můžeme a jistě i vylepšíme tuto práci do budoucna. Já, mnohokrát děkuji. Eh, chce si účetní dvůr ještě vzít slovo? Pane Kenšte? Nebo eh, pan zpravodaj? Pane Kenšte. Eh, ano, děkuji mnohokrát, jenom několik připomínek. Rozhodně souhlasím s názorem komise, a sice, že oddělení plateb pro sektorovou podporu bylo eh, dobrý, dobrou změnou, teď je to tedy zhruba 50% plateb. Pokud jde o přebytek, tak tam bych chtěl zdůraznit, že ta zpráva nemá v úmyslu kritizovat v této oblasti. Chtěli jsme jenom ujistit tento výbor o tom, že ten koncept přebytku je jaksi maximum toho, co se dá udělat, vzhledem k tomu, že to podléhá eh, různým vlivům, jde také o ty druhy, které migrují a také jsou tam zapojeni jiní, ak- jiní aktéři z jiných eh, států, jsou tam plavidla z pobřežních států v té oblasti a tak dále. Takže bych chtěl zdůraznit to, že přístup EU by v tomto smyslu mohl být dobrým příkaz, příkladem pro ostatní, třeba příkladem toho, jakým způsobem Evropská unie spolupracuje s ostatními organizacemi, s organizacemi, které spravují e, moře a tak dále. Pokud jde o tu referenční tonáž, tak tam bychom tam by nám příliš nezale, nezáleželo na tom, kdyby tam došlo k od rozdílu třeba, já nevím, deseti tun, Eh, mezi referenční tonáží a skutečným eh, úlovkem, ale v některých případech tam došlo k rozdílu, který byl velice vysoký a to podle našeho názoru není dobrým příkladem eh, efektivnosti, protože těmto státům se platí určitá paušální částka, která jak se potom se ta návratnost není dobrá, takže v tomto smyslu ze strany komise je prostor pro zlepšení. To bylo jenom několik bodů, které jsem si chtěl zmínit. Děkuji. Ještě pan zpravodaj závěrem. Děkuji, paní předsedkyně. Takže já bych samozřejmě řekl, eh, že eh, zůstávám neklidný vnitřně. Eh, nechci říkat, že se komise nesnaží při vyjednávání o těchto rybolovných dohodnách. Samozřejmě je také pod tlakem členských států, které chtějí výsledky a které chtějí vysílat lodi do těchto vod je třeba se konfrontovat více se členskými státy. Tak, aby také plnili své povinnosti. Jak na ně poukazuje právě účetní dvůr, když tam chtějí lovit. Ono jde opravdu o vysoce ziskovou průmyslovou výrobu a zdroj ryba jako, ryba jako surovina se stává tedy eh, nedostatkovým zbožím po světě a každopádně eh, je tady eh, na ní dosahovány vysoké výsledky. Takže společenství platí a zisky z toho potom mají ti rybáři, ty soukromé podniky. Já jsem byl v Maroku v přístavu Agadir a říkal jsem si, že spousta těch eh, rybářů nevyplouvá a oni říkají, že už nemají co eh, chytat tam. My v Maroku dáme 30 milionů a oni říkají, ty velcí nám všichni eh, všechno vychytají. A když jsme tam jednou měli uh, admirála Tota, šéfa mise do Atalanty, uh, Atalanta uh, před somálským pobřežím, tak ten musel říci, tak uh, že eh, teď eh, už ani nebojuje s těmi piráty, kteří byli dříve drobnými rybáři, ale eh, s těmi velkými rybářskými loděmi, které nikdo nekontroluje. Bylo tady také parlamentní zasedání mezi EU a KT, kde jsme hovořili o tuňácích v Pacifiku a oni nám řekli, že mají pochybnosti, že ta ryba vůbec přežije do příštích desetiletí v tamní oblasti. Komise tam tvrdě vyjednává, tak aby ty postižené země, to jsou všechny ty ostrovní státy tam, eh, přiměla k zavedení účinnějších mechanismů dohledu a také k, eh, ke zjištění aktuálních stavů eh, těch populací vědeckými metodami. A odpověď byla, že před třemi lety oni to vyjednávání přerušili. Protože samozřejmě jsou tady i jiné flotily po celém světě, které se snaží dosáhnout těch cílů, které, které se nedrží naopak těch cílů, které si tady stanovujeme my. Například Mauritánie. Když se řekne, že tam jezdí ruské a ukrajinské lodi eh, pod mauritánskou vlajkou, no tak to je jasné, že to o tom vyloví tím místním. Takže pokud jde o tu technickou a finanční otázku, tak eh, bychom se měli zabývat nejenom těmi, ale i eh, tu otázkou politickou, jak, což je věc pro naše kolegy z výboru pro rybolov. A je třeba se opírat o validované čísla. Abychom také věděli, eh, abychom platili opravdu jenom eh, za to, co skončí v Evropské unii, abychom dělali také všechno pro to, aby eh, příští generace také mohly ještě chytat ryby a jíst. Děkuji. Já mnohokrát děkuji tak eh, všichni ti nezaměstnaní eh, rybáři jsou teď eh, na cestě do EU jako uprchlíci. Takže já si myslím, že tu politiku je třeba vnímat celostně. Byli bychom na to připraveni. Kolegy z výboru pro rybolov jsme samozřejmě zvali na tuto prezentaci. Takže děkuji, pane Kinšte. A teď musíme pokračovat. Zvláštní zprávou 12 2015, která se týká Eh, venkovní, eh, venkovské ekonomiky, eh, takže zpravodajka je paní Karnbach a pak je tady ještě pan King, kterému dám slovo k představení dokumentu. Thank you once. Děkuji ještě jednou, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, že mohu zde odprezentovat tuto zvláštní zprávu, tentokrát z oblasti rozvoje venkova. Nejdříve ale dovolte, abych poblahopřál paní Kardenbach za velice dobrý pracovní dokument. Odborné vzdělávání a příprava a celkové přenos eh, znalostí, to je pro Evropskou unii velká priorita. V, oblasti, v oblastech venkovských Evropský fond pro rozvoj venkova podporuje odborné vzdělávání a poradenství s cílem zlepšit implementaci společné zemědělské politiky. Na stávající období 2014 až 2020 celková veřejná podpora může přesáhnout pro tyto účely dokonce o 4 miliardy eur. Celkově jsme toho názoru, že komise a členské státy řídí aktivity v oblasti vzdělávání a poradenství nedostatečné vzhledem ke specifikovaným cílům. Dovolte, abych to zmínil konkrétně, abych konkrétně pohovořil o aspektech, které je třeba podle našeho názoru zlepšit. Za prvé, při výběru vzdělávacích aktivit očekáváme, členské státy, že členské státy nejdříve identifikují potřeby v oblasti vzdělávání a znalostí ve venkovských oblastech a to jim potom umožní lépe řídit celý postup a e, nalézt vhodnou nabídku. Příliš často ale dochází k tomu, že ten celý proces zešel spíše od poskytovatele, nabízitele těch služeb, že tedy jaksi eh, místní orgány považovaly jakékoliv vzdělávání za vhodné a způsobilé pro financování. Dochází k nedostatečné analýze, což vede k riziku nejenom financování nerelevantních aktivit, ale také k tomu, že se bude dublovat eh, vzdělávací činnost, která už je k dispozici na trhu a někdy i za nižší cenu. Docházelo k tomu, že eh, školicí kurzy byly financovány z veřejných prostředků, přitom byly daleko eh, dražší než kurzy, které již byly k dispozici na trhu. Dále došlo k, ne, k netransparentnímu a nespravedlivému vybírání poskytovatelů vzdělávání a docházelo k tomu, že eh, stálí zavedení velcí poskytovatelé byli opakovaně vybíráni. A stejně jako u ostatních opatření tohoto typu, členské státy ne, nedělají dost proto, aby náklady na vzdělávací činnost byly tedy vhodné, odpovídající, ještě, aby tady toto zhodnotili ještě předtím, než rozhodnou o financování. Nicméně vnitrostátní orgány ve svých kontrolních seznamech eh, uvádějí, že kontrolují náklady, nicméně není to dostatečné. Není tady překvapením, že jsme našli známky toho, že členské státy vynakládají příliš velké prostředky na školení a poradenství a to neodůvodněně. V některých případech došlo k tomu, že když počet účastníků byl nižší, než se předpokládalo, tak nedošlo ke snížení eh, platby nebyly tam prezenční listiny a došlo k tomu, že tedy eh, fin, míra financování byla vyšší než ty skutečné částky, které měly být vyplaceny a eh, potom došlo k, eh, k poskytování poradenské činnosti, která nepřinesla nic nového. Dále byl k dispozici nedostatečný počet informací o tom, čeho vlastně bylo dosaženo, co vlastně za veřejné zdroje jsme získali. Nebyl tam, velice málo kde byl byla už využívána přímá a zpětná vazba od účastníků a byla, byly používány velice zjednodušené indikátory, třeba počet odškolení dnů, počet účastníků a tak dále. A podle našeho názoru jsou k dispozici tady pouze informace o po- popularitě, řekněme, některých eh, služeb, ale ne o jejich účinnosti. To znamená, že data, která se sbírají, nejsou dostatečně spolehlivá. Teď jsem hovořil pouze o členských státech, ale Evropská komise musí také řádně zpravovat tato opatření. A my jsme zjistili, že Evropská komise nekontakt, neprovedla žádný konkrétní audit těchto opatření a to znamená, že tady si není vědoma těch slabin, které zdůrazňujeme v naší zprávě. Ačkoliv v rel- relativních číslech eh, ty náklady na eh, tyto služby nejsou vysoké, tak vzhledem k tomu eh, násobnému efektu eh, to může mít velký dopad na finanční zájmy. My tady máme několik doporučení, pokud jde o výběr činností a poskytovatelů, nákladovou účinnost a monitoring. Děkuji vám. Vielen Dank, das Dobrá, děkuji. A dostává slovo paní zpravodajka Kardenbach. Já mnohokrát děkuji, eh, děkuji eh, určitímu dvoru a, a panu Kništové. Ta zpráva je opravdu ve skutečnosti otřesná, ale přesto bych zdůraznila, jak eh, důležité je to opatření samotné. Ten výsledek zprávy ovšem ukazuje, že uznáváme, že potřebujeme toto opatření, a že členské státy e, jej ovšem e, prosazují nedostatečně a počet účastníků respektive účastnic, e, protože řada těch kurzů se orientuje na ženy a je to součást genderové politiky. Že se opravdu nesleduje hm, Mm, cíl dosaz, dosažení toho eh, hospodaření založeného na vědeckých poznacích, že jde často jenom o zaměstnávací program. A, a eh, to a eh, pro a ty, kteří a, se tedy vzdělávají, a, pro a, a učně a, a nakonec se to udělá, a akorát se to udělá desetkrát dráž než na trhu. A to už ukazuje, že ve členských státech je nedostatečný dohled nad těmito finančními prostředky. Jsem přesvědčena o tom, jak se zmínili, že celkem pro venkov a také pro eh, sociální a hospodářský rozvoj venkova mm, mimo eh, agrární průmysl potřebujeme také tedy nabídky eh, určitých poznatků. Tohle mi tady trochu chybí. Ty kurzy se přímo zaměřují na eh, zemědělce, ale eh, venkov je víc než zemědělská výroba. To bychom tam měli také ukázat. V té zprávě je tady, tady ještě nějakých deset dalších požadavků, kromě požadavků účetního dvora. A ty se zaměřují na členské státy. Ta kritika účetního dvora je zaměřena, a tedy eh, tu komisi podporuje, tu komise sdílí do značné míry. A také eh, tedy eh, víme, že to tedy komise vnímá. Důležitá je tady srovna, srovnatelnost eh, a, a transparentnost při a, eh, těch výzvách. Jde o to, že ty jednotlivé modality jsou tam pojaty příliš obecně, nehovoří se tam o konkrétních eh, věcech příliš často a potřebujeme tedy toto lépe analyzovat a abychom mm, a, a, ještě doplním jenom dvě věci, o kterých jste nehovořil které mi připadají důležité, abychom ušetřili čas. Za prvé, je tady možnost navzájem se učit mezi členskými státy. Měli bychom zdůraznit, že jsou dobré funkční modely, které dosahují eh, svých cílů a měli bychom požádat členské státy nebo požadovat po nich, aby vytvořili takový eh, institucionální model, toho, jak se z dobrých postupů, z dobrých modelů můžeme poučit. No, oni mohou poučit. Tolik ve stručnosti eh, mé eh, stanovisko. Děkuji a teď dostává slovo kolega Novakov. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nejdříve ze všeho chci paní zpravodajce poblahopřát. Myslím si, že tato zvláštní zpráva Evropského účetního dvora je jednou z hlavních, jedním z hlavních nástrojů, který může lépe nastavit náš kompas ohledně toho, kde, kam Evropská unie směřuje, pokud jde o využívání vlastního rozpočtu. Mám několik návrhů eh, k vaší zprávě, paní Kardenbach, a potom mám několik připomínek k samotné té zvláštní zprávě obecně. My všichni jistě víme, že zemědělství je jednou z nejdražších položek výročního rozpočtu EU jenom na rok 2015. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova má více než 18 miliard eur. A abychom tuto částku investovali s co možná nejlepšími výsledky, potom by příjemci měli být dobře proškoleni, aby jak se měli veškeré nezbytné znalosti, aby z těch peněz dostali co možná největší hodnotu. A Evropská komise by naprosto jasně měla sdělit eh, členským státům, jaké jsou instrukce, jakým způsobem má posuzovat dopad a výsledky těchto školi, školení a poradenských služeb. Abychom se vyhnuli tomu, že, existu, že bude existovat nějaké formální vykazování, že budou existovat nějaké formální audity toho, kolik eh, se uspořádalo školení a kolik lidí bylo proškoleno. Potřebujeme z těchto projektů konkrétní výsledky, nejenom počty lidí, kteří prošli nějakým školením a počet dnů, které eh, proběhly. Je tedy třeba, aby členské státy eh, také uplatňovaly efektivní postupy pro zadávání veřejných zakázek. A já osobně si myslím, že v určité fázi bychom měli zavést minimálně nějaké standardní postupy, pokud jde o zadávání veřejných zakázek. Protože nelze najít společného jmenovatele, když máme v 28 členských státech 28 různých způsobů, jak zadávat veřejné zakázky. Takže členské státy by měli dostat naprosto praktické pokyny pro provádění zadávání veřejných zakázek, alespoň pokud jde o rozvoj venkova. Fond pro rozvoj venkova. V neposlední řadě zlepšení mechanismu pro přenos eh, znalostí a poradenské služby. Toto zlepšení by mělo proběhnout, aniž bychom Eh, jak se nabalovali na již existující opatření nějaká další pravidla, aniž bychom vytvářeli přílišnou administrativní zátěž. A tady opět jsem toho názoru, že potřebujeme mít kontroly založené na hodnocení rizik. Teď k eh, té zvláštní zprávě obecně. Paní předsedkyně, máme skutečně jsme pod časovým tlakem, takže možná bychom mohli ty obecné připomínky nechat na jindy. Jistě děkuji, říká pan takže eh, další je kolega Ali, takže prosím také o stručné vyjádření. Děkuji vám a paní předsedkyně, eh, paní Karenbach, eh, já bych chtěl poděkovat za vaši zprávu a řekl bych následující. Naše hospodářství v zásadě je založené na poznacích vědeckých. To je dobrá tendence. poradenská opatření, eh, transfer eh, vědomostí, to jsou eh, věci, které musí být vysoce prioritní. Je to věc, která slouží růstu a samozřejmě zde myslím i školení, vzdělávání, další vzdělávání. To jsou všechno velmi důležité iniciativy. Na evropské úrovni a na úrovni členských států, na těchto dvou úrovních, ale bude třeba a přijmout opatření, aby eh, situace v tom časovém eh, prostoru pro plánování programů do roku 2020 se zlepšila. Zatím ta situace není eh, bohužel eh, příliš eh, růžová. Bohužel. Prostředku je dost. 2,2 miliardy eur. Výsledky ale eh, ještě eh, ukazují, že je třeba zlepšení. Proč jsme nedosáhli eh, těch správných výsledků? Máme tady problémy s pořizováním, s vypisováním zakázek. A platí se mnohem více, než když se ty eh, služby koupí na trhu. Dále bych chtěl eh, přiřečit na následující. Ty žádosti, celé to eh, řízení, to se musí všechno udělat mnohem méně byrokraticky. My jsme zjistili, že některé služby stojí příliš mnoho a přitom žádosti nebyly sformulovány dostatečně dobře. A no, také správní struktura. Ta je příliš komplikovaná a kvůli tomu nejsou příslušná opatření dostatečně efektivní. Musíme také se orientovat na výkon, když přijímáme opatření v poslední době jsme zjistili, že výsledky nejsou dostatečné. A v tomto kontextu mohu říci, že pracovní dokument paní Karenbach a zpráva účetního dvora ukazují, že je nezbytné aby eh, ta opatření byla sformulovaná lépe a tak eh, budeme schopni zvrátit tu negativní tendenci. Ta poradenská opatření jsou opravdu důležitá a je třeba dále posilovat, protože tohle jsou věci, tohle jsou hospodářská odvětví, která eh, si vyžadují eh, velice eh, dobrý a kvalitní přístup. Děkuji. Děkuji za Evropskou komisi. Dostává slovo pan ředitel Longo a prosím, abyste se omezil na pět minut. Mrs. Chair, Mrs. Paní předsedající, paní Kornbach, pane Kinšte, vážení členové a členky tohoto výboru, dámy a pánové, chtěl bych vám poděkovat za příležitost vyměnit se s vámi názory na tuto zvláštní zprávu, která se týká přenosu znalostí a poradenství. Evropská komise vítá a akceptuje veškerá doporučení, která zcela jistě přispějí ke zlepšení provádění těchto opatření. Komise plně souhlasí s tím, že toto opatření je relevantní k tomu, aby podpořilo udržitelný rozvoj venkovských oblastí a souhlasí také s tím, že správné řízení ze strany členských států by mohlo vést k lepším výsledkům. Evropská komise rozhodně hodlá dosáhnout následujících cílů. Teprve zajistit, že schvalovací a implementační postupy v těchto opatřeních jsou v souladu s, eh, cíly, s politickými cíly a právními požadavky, včetně tedy řádného zhodnocení potřeb. Evropská komise také podporuje výměnu dobrých osvědčených postupů v kontextu networking, networkingu a navíc tedy eh, provádění těchto opatření je pravidelně řešeno na eh, monitorovacích výborech. Také provádíme audity schody a tam, kde je to nutné, komise nadále bude aktualizovat a rozšiřovat stávající pokyny, které jsou k dispozici. Nadále chceme poskytovat eh, široké rozsáhlé pokyny eh, v rámci programovacího období do roku 2020, které také eh, se budou týkat jak výběru zadávacího řízení a tak poskytování samotných služeb. Toto bylo také několikrát řešeno na výboru pro rozvoj venkova. Evropská komise hodla poskytovat konkrétní školení pro eh, řídící orgány a platební agentury, které mají na starosti hodnocení života schopnosti eh, těchto opatření. A právě to, zda ty náklady jsou rozumné, to je také předmětem auditu schody spolupracujeme velice úzce s ostatními generálními ředitelstvími, abychom za, zajistili doplně, doplňování mezi jednotlivými fondy a zabránili dvojímu financování. Toho dosahujeme především tím, že eh, stanovujeme koordinační pracovní postupy, pravidelně se scházíme s kolegy z ostatní eh, generální ředitelství a také poskytujeme tématické workshopy a nadále chceme tady eh, postupovat podle tohoto společného monitorovacího postupu a podporovat výměnu dobrých osvědčených postupů v rámci Evropské sítě pro rozvoj venkova. Ačkoliv podle právního rámce Evropská komise nemůže stanovovat či přikazovat eh, žádné postupy pro zpětnou vazbu. Evropská komise také vezme v úvahu rizikové profily těchto opatření, až bude stanovovat svůj plán auditu. Děkuji, mnoho, děkuji mnohokrát. Děkuji. Chcete ještě slovo, pane Knište? Paní zpravodajka ještě? Ano, děkuji. Já si myslím, eh, že eh, slova komise teď byla velmi povzbudivá o všem otázkou, jak dobře se tohle dostane ke členským státům. Ano. Já vůbec nevím, jestli jste si všimli, všiml pane Longo, my s vámi máme tu čest eh, častěji kvůli eh, programům eh, na venkově, tak pořád to ještě nezní dobře. A musíme se opravdu zamýšlet nad tím, jak s tím programem dále. Bylo by na čase, abychom přišli s nějakou zprávou z vlastní iniciativy která schrne několik zpráv eh, posledních, eh, eh, z poslední doby od účetního dvora. A řekl bychom, jak dál. A teď poslední věc, kterou máme na pořadu jednání, a sice studie o výsledcích a efektivitě železniční infrastruktury nebo financování železniční infrastruktury v EU. Spravodajem je pan Markus Pieper a tu studii nám ale představí Možná, když si vezmete rovnou eh, slovo, tak eh, se představíte. Dobrá, děkuji. Já jsem tam z toho, já jsem udělal studii ohledně efektivity využívání fondů pro infrastrukturu v oblasti železnic pro výbor pro rozpočtovou kontrolu společně s panem Šadem a paní Rotenbecker. To je studie, kterou jsme vypracovali v letošním roce. Jestli dovolíte, podíváme se na tyto naše výsledky, stručně podíváme se nejprve na to, co to znamená efektivita v této oblasti, účinnost, jaké byly cíle v této oblasti evropské železniční politiky, jaké cíle musíme plnit. Zde vidíme tři hlavní cíle této politiky v oblasti financování železniční infrastruktury za komisi. Nejprve to je samozřejmě udržitelná doprava. Komise chce snížit o 60 emisi skleníkových plynů, snížit nehody téměř na nulu do roku 2050. Dalším důležitým bodem, cílem, je určitá změna v oblasti druhů dopravy. Bílá kniha hovoří o 50% eh, osobní a nákladní dopravy, která by šla po železnici do roku 2050. Třetím cílem je samozřejmě potřeba infrastruktury, která by mohla zajistit tuto změnu. To znamená, že bez eh, skutečně kvalitní robustní infrastruktury těchto cílů nemůžeme nikdy dosáhnout. Jaké jsou evropské cíle? Posílení vnitřního trhu, posílení koheze mezi členskými státy Evropské unie. A otázka, kterou jsme si položili, je na třech úrovních. Všechny tyto investice do železnic, odstraňování úzkých míst, zda všechny tyto investice skutečně jej naplnit a dosáhnout tyto cíle, pokud jde o kohezi a vnitřní trh. Druhá věc. Jaké byly výsledky minulých a budoucích programů, investičních programů do železniční infrastruktury a jak efektivní jsou tyto nástroje pro financování železnic v Evropě? Zdá se, že to nefunguje. Dobře, takže já budu pokračovat a snad to technicky vyřešíme mezi tím. Takže efektivnost reformy evropských železnic. Zde vidíme několik kroků na straně Evropské komise, už v roce 1990. Zde vidíme tu slavnou známou směrnici 440 z roku 90. Poté následovalo několik železničních balíčků v roce 2001 až do roku 2006. Všechny tyto balíčky <laughs> se snažily oddělit eh, management v oblasti infrastruktury, provozu, simplifikace, standardizace operačních platform této oblasti, otevření trhu, přístup na trhy a určité hlavní směry pro infrastrukturu a poplatky v této oblasti. Úplně poslední nebo jedním z těch posledních kroků je založení Evropské železniční agentury v roce 2006. Čtvrtý železniční balíček, tam zrovna probíhají jednání a další legislativa bude jistě následovat. Výsledky této politiky. Samozřejmě, že jsme dosáhli mnoho za posledních 25. To je období, ve kterém skutečně ty klíčové prvky tohoto sektoru se změnily. Viděli jsme, že došlo k oddělení sítě nebo operátorů od operátorů eh, infrastruktury Viděli jsme pokrok v oblasti interoperability na úrovni technologických standardů, licencí, zároveň evropský systém kontroly ERTMS na úrovni 2. Vidíme zde vylepšování, zkvalitňování železničních propojení, což bylo aplikováno v některých členských státech, ne ve všem, a velké investice do evropských celoevropské infrastruktury. Kromě těchto kvalitních výsledků samozřejmě vidíme i určitou stagnaci. Klíčové indikátory, které využívá politika. Například osobní doprava, tam jsme viděli pouze malé navýšení ehm, trhu přeshraniční dopravě, vysokorychlostní projekty, které zatím přináší výsledky. Tam vidíme opravdu malý nárůst. A dále je to i doprava nákladní. Tam bohužel vidíme pokles v současné době, což je rovněž neklidňující. Jaké jsou potíže? Potíže. Některé jsou specifické pro železniční sektor, 200 let starý sektor, komplikované technologie, složité organizační reformy, dlouhodobost eh, aktiv této oblasti, čili skutečně ta, na, to nahrazování není až tak rychlé jako u silniční dopravy nebo letecké dopravy. Dále na straně členských států ty využívají železniční dopravu často jakožto ochranou oblast vlastních politik, národních politik, silné zastoupení odborů jsou takové ochranářské eh, politiky, které vedou k tomu, že je zde malý tlak na to, aby se tyto železnice přiblížily potřebám klientů. My jsme identifikovali několik úspěšných faktorů, nebo alespoň to, co potřebujeme změnit v tomto sektoru. Například u toho posledního bodu, to je podpora ze strany členských států, které jsou klíčové pro revitalizaci tohoto sektoru, to samozřejmě komise nemůže udělat sama. Samozřejmě odstranění úzkých míst, my potřebujeme na hranicích investovat do těchto bodů železnic, což členské státy často nepovažují za prioritu. Více standardizace v oblasti technologií a dále více konkurence, konkurenceschopnosti tohoto sektoru v středních a dlouhých, na dlouhé vzdálenosti, pokud jde o srovnávání služeb s silniční a leteckou dopravou, tak abyste tyto služby přiblížili zákazníkům a nejenom z organizačního hlediska. A z internalizace externích nákladů nebo externích dopadů tak aby jsme dosáhli environmentálních i udržitelných cílů, které si komise stanovila. No a nyní se dostáváme k otázce financování. Zde například na tomto slajdu vidíme, že více než 50 investic do železnic přichází ze strany členských států, ne ze strany komise. Zbytek je rozděleno na několik eh, fondů Evropské komise, různé soukromé půjčky. Členské státy zde prostě jsou klíčovým hráčem. Na evropské straně máme mnoho finančních nástrojů, TNT, ERD, kohezní fond, nebo například nově vytvořená facilita Connecting Europe, CEF. Navíc zde máme samozřejmě EIB, půjčky, národní finanční nástroje. Je obtížné se v tom všem vyznat. Potřebujeme proto zjednodušení a takové jednotné okénko, které by mohlo efektivně využít všechny ty finanční zdroje, celou plejádu těchto zdrojů. Druhá důležitá věc, hovoříme i o investicích do nových projektů, ovšem to, co je takové čím dál tím palčivější, je rehabilitace stávající infrastruktury, protože samozřejmě, že ta musí být v dobré formě, aby se mohla využívat. A tyto finanční nástroje by měly být flexibilními dostatečně, aby mohly reagovat na potřeby trhu. A pokud jde o programové období 2007 až 2013, tam jsme viděli ty strukturální fondy ERDF a kohézní fondy, které zas, mm, mají největší zastoupení, pokud o investice do železnic 81,9 miliardy eur, z čehož 18 milionů, to znamená 22 na železnice a TNT finance rovněž, ehm, tam je to docela vysoké číslo, všem pouze 9,6 milionů, takže vlastně mm, mnohem nižší než do železnic. Programovací období 2014-2020 stávající plán počítá s částkou pro facilitu Connecting Europe na úrovni 24,05 miliardy eur, 11,3 miliardy z kohezního fondu a více letý program by měl představovat asi 11 miliard a asi 1 miliarda v rámci stávajícího ehm, výročního programu. My jsme nebyli schopni v této studii odpovědět na otázku role nového fondu EFSI. CE e facility jsme vybrali, nebo teda ta část peněz se dostala do EFSI, distribuce je na jiných kritériích než v rámci facility CEF, e. to znamená, že role financování v tomto ohledu pro železnice není dostatečně jasná pro nás. My doufáme, nebo asi tam bude méně finančních prostředků pro železnice Eh, podle našeho názoru, než pokud bychom ponechali všechny ty finanční prostředky v rámci facility CEE. E. Podívali jsme se i na alternativní pora nový způsob financování infrastruktury v této oblasti. První je LGTT, to znamená ty dlouhodobé garance pro investice do velkých projektů TNT společně s projektovými obligacemi. My považujeme tyto dva prostředky za nejlepší pro získání soukromých investic do železničního sektoru, protože podporují takovou tu první inicializační fázi, tam, kde ty mm, příjmy jsou zatím ještě nízké. Druhá věc například různé koncese, ty už se aplikovaly v různých projektech, různé projekty propojení veřejného soukromého sektoru, Bordeaux a Tour, právě toto železniční propojení na francouzském atlantském pobřeží využilo velkou část soukromých financí do tohoto, které proudily do tohoto projektu. Další možností jsou samozřejmě švýcarské projekty, tam byl takový strategický proces definování dopravního sektoru v následujících desetiletích, jaké kroky musíme podniknout, odkud získáme finanční prostředky. Čili je takový projekt financování struktury, která bude integrována do národních finančních mechanismů pro udržitelné politiky v oblasti dopravy. Internalizace externích nákladů v oblasti dopravy, to je další prvek. Je to možnost eh, zjednodušení křížového financování, například i ze silniční dopravy, letecké dopravy, při dodržování environmentálních cílů. A tato naše studie se zaměřila i na některé konkrétní případy multimodálních projektů, které, kde jsme financovali z této naší části, ale mm, mm, mm, příspěvky byly například z té oblasti silniční dopravy, například eh, most mezi Malmo a eh, Kodaní. No a zde máme čtyři studie, které jsme provedli v celé Evropě, kde jsme um, se dívali na efektivitu těchto finančních prostředků a regionální dopad. Všechny čtyři studie um, byly prioritní projekty ze seznamu Evropské komise. Takových projektů je 30 v celé Evropě, různých velikostí, různých um, typů projektů. Prvním je je požadavek ze strany Evropského parlamentu most Ernest mezi Kodaní a městem Malmo. 3,1 miliardy eur, to je projekt, to je celková částka toho, kterou se potřebovali na tento projekt. Tento eh, část představuje 4,1%, to je docela nízké číslo, protože tyto země nepatří na seznam kohezních zemí, proto tak nízký příspěvek z tento. Celé období implementace bylo 6 leté, 9 Eh, let plánování a sedm let eh, pro samotnou výstavbu. Implementační období, o tom už jsem hovořil. Úroveň hm, dokončení projektu 100%. Tento projekt funguje již od roku 2000. To znamená, že je to vlastně takový nejdelší most, železniční most, je tam i tunel, který je součástí tohoto projektu. Je to v podstatě opravdu nejdelší projekt, um, překračuje se tam celá tato uh, oblast, včetně um, uh, umělých ostrůvků, které jsou součástí tohoto propojení. Druhá, druhý projekt jak to vypadalo u samotného financování, několik etap uh, kalkulace, nákladů u každého velkého investičního projektu, tak to postupujeme. Zde vidíme eh, podobný postup, který jsme viděli u ostatních téměř všech projektů. Původně se očekávalo, že to bude stát 2,2 miliardy, postupně se to navýšilo o 40% na 3,1 miliardy. Jaký je poměr mezi výhodami a výdaji. To je jeden z mála případů, kde se měli ex post analýzu. To je na úrovni 2,2. Šest měsíců, o 6 měsíců méně jsme potřebovali na samotnou výstavbu tohoto projektu a finance proběhly téměř exkluzivně díky soukromým půjčkám. Takže pak samozřejmě asi 44 eur se tam platí poplatek za překročení tohoto mostu a z toho, se, toho máme návratnost těchto financí. Měřili jsme dopad regionální, samozřejmě eh, ve Švédsku i v Dánsku jsme se podívali na místní trhy, na to, jak jsou ehm, jaký to má dopad v oblasti biznesu, v oblasti přístavů, spolupráce na, na obou částech, v obou těchto městech spolupráce mezi univerzitami. A my považujeme tento projekt eh, díky dobré přípravě a plánování za takový prototypní projekt pro evropskou přeshraniční infrastrukturu pro plánování v této oblasti. Další projekt je to rovněž velice starý projekt, mm, je to vysokorychlostní propojení mezi Bruselem, Kolínem, eh, Londýnem, Paříži, který byl zahájen již v 80. letech. Mm, Celkové náklady to nebylo úplně nej, nejjednodušší, ovšem mm, komise hovoří o 18,8 miliardech, téměř 15 miliard se um, šlo na eh, mm, výstavbu v rámci kanálu La Manche. Žádné kohezní fondy zde nebyly zapojeny, eh, financování z oblasti TNT bylo pouze 5%, implementační období 2080-2010. A pokud jde o, o dokončení tohoto projektu, ano, funguje řekněme asi 97% ještě mezi Kolínem a Cáchami. Nás čeká nějaká práce RTMS systém, ještě musí být vyřešen mezi Bruselem a Amsterdamem. Dále zde máme tady největší eh, přezraniční projekty, což byl tedy eh, tunel pod kanálem La Manche a potom tady propojení s Londýnem, eh, vysokorychlostní propojení s Londýnem v roce 2005 a potom tady vysokorychlostní propojení mezi Bruselem, Amsterdamem a Bruselem, Kolínem a potom dále do francouzského hlavního města. Míla, míra dodatečných nákladů je mezi 25% až 116%, e, což bylo vlastně prodloužení koridoru z Kolína do Frankfurtu, což bychom měli tedy považovat za součást tohoto koridoru. Nejdražší projekty e, to byly tady tunel pod kanálem La Manche a vysokorychlostní e, spojení Eh, mezi eh, ním a Londýnem. A největší eh, rizika, to byla tady ta nejobvyklejší rizika, pokud je o přesáhnutí původních nákladů, tak tam šlo především o změny specifikace projektů v rámci v průběhu životního cyklu toho projektu. U některých z těchto projektů bylo obtížné hodnotit poptávku, především u kanálu La Manche, tedy tunelu pod ním, bylo potřeba dále pro, prodloužit koncesy až do roku 2050, dále uvážit prodloužení vysokorychlostního propojení až do Londýna. Největším přínosem tohoto koridoru bylo propojení největších městských oblastí. Paříž, Brusel a především Lille, což bylo město, které velice dobře zapojilo, začlenilo železniční stanici do města, ale eh, v těch oblastech mezi těmito městskými oblastmi došlo k velice malému eh, dopadu. Například v, některých, v některých těchto eh, oblastech eh, došlo k tomu, že nebyly schopny těžit dostatečně z tohoto projektu, protože bohužel tam nebyla ta infrastruktura dostatečně eh, dobrá a také tam samozřejmě záleží na úrovni poskytovaných služeb v tomto koridoru. Eh, jeho západní evropský koridor, tam investiční náklady podle zdrojů komise byly 50,6 miliard eur to je třetí případová studie. Eh, sem spadají tedy země eh, z Fondu soudržnosti. TNT eh, a ERDF celkové, celkový podíl byl tedy 16 Prováděcí období by mělo být v té ase okolo Středozemního moře dokončeno v roce 2017 nebo možná 2018 a pokud jde o pobřeží Atlantiku, tam to bude pravděpodobně v roce 2022. E, ta e, linie z Madridu do Lisabonu e, byla zatím pozastavená, to je problematická část, a to proto, že Portugalsko právě vystoupilo z Evropského záchranného programu v roce 2014. Takže pokud je o Iberský poloostrov, tam zatím nemáme vlastně jasné datum zahájení. Největší přeshraniční projekty v tomto koridoru jsou Perpignan Figueres tedy mezi Francií a Španělskem. To má být dokončeno v roce 2017. Potom Tour Bordeaux San Sebastian, to má být dokončeno v roce 2022. A potom, jak jsem říkal, Madrid-Lisabon, ta osa Madrid-Lisabon, která zatím je pozastavena. U prvních dvou máme zajímavé financo- modely financování. Tour Bordeaux, to je největší evropský projekt PPP v železniční oblasti, 8 miliard eur, 200 2300 kilometrů, pardon, a 39 eh, nákladů pokrývá koncesionář Liza. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. V tuto chvíli máme před sebou už pouze 15 minut. Mohla bych vás poprosit, abyste už dokončil svoji prezentaci, aby kolegové mohli klást dotazy. Děkuji, říká řečník. Já to tedy rychle proběhnu. To znamená, tady jsou modely financování, které jsou velice vhodné. Vidíme tady také, že tady jsou dopady v regionu pokud jde o dostupnost regionální sítě a jejich propojení s, eh, cent, s centrem, tady prostřednictvím vysokorychlostních linek. Jihovýchodní koridor, ten není vysokorychlostní, tady vidíme, že jsou, řekněme, méně rozvinuté propojení, to je koridor z Drážďan do Řecka a Rumunska. Tady vidíme, že je třeba ještě pozměnit definici sladění koridorů a propojení koridorů. Já teď skočím rovnou na závěry. Ano, toto je to správné místo v prezentaci. Došlo tady k tomu, že cíle v rámci Evropské železniční sítě ještě nebyly splněny a je, je to někdy obtížné sledovat vzhledem ke statistickým údajům, ale je to velice zásadní krok v rozvoji. Proto naším závěrem je, že, by mělo, že bychom měli pokračovat ve financování evropské železniční politiky víceméně tak, jak k tomu je dosud. E, tyto, toto propojení může být velice efektivní, tato to, tyto investice mohou být velice, eh, velice efektivní, ale dochází k tomu, že nejenom, že by nemělo docházet jenom k investicím do vysokorychlostních eh, koridorů, ale také do meziměstských sítí. Veřejné financování u železničních projektů nezbytností nikdy ne, nebudeme generovat dostatek příjmů k tomu, abychom mohli přilákat dostatek soukromého kapitálu. To znamená, že skutečně tady je velká eh, míra odpovědnosti i za rizika na veřejném sektoru. Pokud jde o modely financování podobné soukromým modelům financování, to už jsme ukazovali, je možné zapojit také koncese, ale tady jsou možné problémy s tím, že prostředky vypadnou z veřejného rozpočtu. Eh, dále, holističtější přístupy mohou být ty třeba podle švýcarského modelu, ten je takový více vizionářský, eh, není to založeno na projektech, ale na základě národního plánu. Další slide, toto je poslední věc, tři poslední body. Širší hospodářské výhody přes hraničních projektů mohou být velice vysoké, především pokud jsou ty projekty dobře eh, navržené a dobře propojené s okolními regiony. Vysokorychlostní koridory to by měla být páteř, ale potřebujeme mít vysokou kvalitu přístupu pro všechna ta ostatní regionální, pro všechny ty ostatní regionální uzly. A bez toho ten přínos těchto vysokorychlostních spojů bude omezený. Abychom toto všechno mohli provést, je potřebná velice intenzivní spolupráce mezi evropskými vnitrostátními a místními orgány, aby bylo možné tady eh, vypracovat nezbytné regionální plány pro financování a provoz těchto železnic. Děkuji. Děkuji a teď se vezme slovo kolega Píper. Děkuji vám za představení a eh, této studie. Zejména se mi líbily vaše podniky, eh, podněty k tomu, jak do budoucna eh, financovat inovativněji. Vzhledem k příkladům jste ukázali, že eh, lze prostřednictvím koncesí do budoucna silněji financovat infrastrukturu. Hovořil jste o nových smíšených formách financování, které mohou urychlit to či ono a zejména se mi líbila ta myšlenka toho, že se nebudou podporovat jenom eh, železnice, ale také jejich propojení na další eh, způsoby dopravy. Já si myslím, že to eh, je dobrý způsob. Například v Brenneru se využívá mítné k spolufinancování kolejové infrastruktury. To si myslím, že je velice důležité a nějak podobně bychom mohli zapracovat na EFSI. Dostaneš peníze za tyhle, za tuhle skvělou eh, silnici, jenom když budeš spolufinancovat eh, koleje. To si myslím, že je z dopravního hlediska velice užitečná eh, studie pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. Tam jsem tak trochu bezradný, protože tam říkáte, přeshraniční dopravní infrastruktura může mít regionální přednou hodnotu. No tak to víme. To je zcela zřejmé. Ale chtěli jsme se od vás dovědět, jestli evropská podpora je tak zacílená, že naše přání, aby tato přeshraniční dopravní eh, infrastruktura byla dále eh, budována, opravdu vedlo při naplnění k eh, nějakému zvýšení efektivity? Ano nebo ne? To byla otázka ze strany rozpočtové kontroly, která se měla zaměřit tím směrem, zda tedy eh, lze vést rozumnější eh, politiku zde. A ty eh, vaše skvělé příklady tady, tak ty jsou skvěle popsané a každý si tady může najít nějaké nové informace. Ale chybí mi tu tak kritický odstup znalce. Vy říkáte, dobře, 50% tady, 12% tady, 3 tadyhle, ale máte přitlačit. Jak to, že v eh, Rumunsku nějaký úsek, jak to, že zda, eh, vy jako zdalec nevíte, odkud pochází 30% peněz? To je mi nepochopitelné. Proto zadáváme takovéhle studie, abychom eh, tady nastolili určitou transparentnost. Takže zůstává tady dobrý pocit, pokud jde o nové myšlenky na financování, ale tak eh, trochu si naříkám nad tím, jestli eh, naše peníze jsou využívány efektivně. Tady jsem se upřímně řečeno nedostal ani o krok dál. Děkuji. Teď kolegyně Ayala Sender. Děkuji. Já jsem velice ráda za tuto studii my tady na dopravním výboru, ti z nás, kteří jsou do dopravního výboru, tak se zabýváme eh, dlouho možnostmi eh, financování a také tím, eh, jak využít EFSI. Pan Píper má zcela jasnou představu o tom, co se mu líbí a co mu nelíbí. Nelíbí se mu EFSI. No, ty závěry nejsou konečné. To, co jsme udělali s EFSI, není úplně to tež, co eh, s CEFem. Takže eh, musím říci, eh, že je třeba se zamýšlet nad novými formami financování. Samozřejmě, veřejná výstavba je velice obtížný sektor. Ať už jde o výstavbu železnic, silnic, nebo toho, nebo to i jestli to financování je efektivní, tak náklady na 16 eh, eh, kilometrů železničního spojení, eh, odkud mezi dvěma městy, kde lidé navzájem dojíždějí, aby tam mohli pracovat, tak my se snažíme podpořit lidi, aby jezdili vlakem i když eh, tu infrastrukturu zaplatíme prostřednictvím eh, silnic. No tak tam je trochu rozpor. Protože ehm, my chceme, aby eh, jezdilo víc lidí po silnici, abychom zaplatili ty vlaky, anebo budeme mít dobré ty vlaky a potom lidi nebudou jezdit po silnici. Tak to je tak trochu rozpor, že? A tady potom ten uh, eh, San eh, Gotthard Alexander, tak to jsme navštívili. Měli jsme tady uh, dokonce takový uh, problém ve Švýcarsku, že se tam kvůli tomu muselo uh, dělat referendum. Švýcaři jsou velice bohatí a nemají tam evropská pravidla, ale přesto s tím nechtěli pokračovat. A potom uh, jsou tady další zajímavé problémy. té eh, správných, eh, slavné Kristofersonové zprávě, tam se hovoří o křižovém financování mezi jednotlivými formami. A to já bych eh, doporučovala ve firmách, ale nehovoří se tam o těch návrzích pana Kristofersa a Bona Bodevyho, o zlatém pravidla. To je důležité. Když se to má dělat u uprchlíků, proč také ne u veřejných zakázek? Hovoříme o tom už tolik let a říkáme, jak velice je důležité, aby investice do rozvoje a infrastruktury by se měly takto počítat. A to tež platí pro státní pomoc. Máme tady eh, ten deficit, určité problémy, ale je tady určitý prostor pro určitou pomoc, ale to jste nám vůbec neosvětlili a já doufám, že se nám to eh, podaří někdy jindy tady alespoň. Děkuji, pan Kicela. Pan Celer, děkuji. Děkuji expertům eh, za tuto zprávu a my eh, konstatujeme, tady jde o to, že státy sami financují svou železnici a když jde o to, vybudovat ty velké transevropské trati dostatečně, je vybavit a, a překlenout ta slabá místa v přesraničním provozu, takže tady, tady to ještě tady neklape. To je zcela zřejmé. Pokud jde o ty velké koridory ten T, tak tam jsou nedostatky. My tady máme snahy z čínské strany už eh, delší dobu nám v uvozovkách pomoci eh, s koridory, aby eh, zejména v východní Evropě se s čínskou technologií stavěly železniční trasy. Nejnovější příklad je Bělehrad Budapešť. Jaké máte informace o tom? jestli tohle bude eh, častější, když nebudou evropské prostředky nebo prostředky národních eh, států. Bude se to stavět za čínské peníze, když ne za evropské? Děkuji a prosím eh, rovnou za odpověď. A uvědomte si, že už máme jenom 10 minut tlumočení. Já začnu několika málo body a potom předám slovo kolegovi. Pokud jde o tu otázku, kterou kladl pan Píper, a sice zaměření na přeshraniční projekty, tak a ještě se ptal na to, jakým způsobem se to ošetřuje ve financování z EU. Já si myslím, že to jsou různé případy. Máme různé eh, fondy, třeba financování v rámci TNT, teď je z toho nástroj pro propojování Evropy CEF. To se zaměřuje hodně na přeshraniční projekty. Jsou tam specifické cíle financování, které jsou zaměřené na právě přeshraniční fondy, takže tam je jasné zaměření na tento typ financování, ale jsou tady jiné typy financování, RDF, fondy soudrž, soudržnosti a je tady naprosto jasné, že v minulosti právě v, v těchto typech fondů nebylo téměř žádné zaměření na přeshraniční projekty, byly to spíše projekty vnitrostátní, na propojení určitých měst a tak dále. Takže pokud jde o zaměření, tam skutečně záleží na jednotlivých fondech, jestli je to CEF nebo jiné nástroje. Další věc, kterou mohu říci, se týká průhlednosti. Pořád je tomu tak, že je obtížné najít ucelené, úplné informace o nějakém koridoru nebo projektu nebo prioritě. Na, evropské, na stránkách Evropské komise máme karty některých těchto projektů, kde jsou určité údaje eh, o jejich obsahu, potom máme koordinační zprávy, u prioritních projektů, které schrnují určité informace. To už je jisté zlepšení v porovnání s minulostí, ale pokud se chceme dostat na tu nejnižší úroveň, tak tam skutečně máme nedostatek transparentních dat. To je jasné. To musíme přiznat. Dovolte, abych stručně ještě poznamenal něco k této věci. Pokud bychom chtěli si vytvořit celkový obrázek o finančním základu, pokud jde o železniční dopravu v Evropě, potom se musíme zabývat nejenom tím, co dělá Evropská komise, ale také vnitro, národní vlády. A to znamená, že jak si nedostanete úplné informace jenom z toho, když se podíváte na a zaměříte na výdaje z evropských fondů. A i když se podíváte na evropské fondy, tak jsou tam určité problémy, protože ty evropské fondy jsou strukturovány každý jinak. Když se podíváte na CEF, tak budete mít úplné informace o projektech, ale v rámci ERDF už budete mít úplné informace o programech obecně a potom si budete muset vyhledat, které projekty se mohou schovávat pod těmi jednotlivými programy. A proto tady máme určité potíže s evropskými statistikami. A my už jsme navrhovali v jiných studiích, které jsme zde prezentovali, že by měl existovat, měla existovat jeden zdroj informací, kde by bylo možné komplexním způsobem získat úplné informace o konkrétním projektu, aby nebylo nutné si najímat konzultanty, když chcete získat informace o konkrétním projektu. Ty informace by měly být k dispozici kdykoliv každému poslanci Evropskému parlamentu, který by měl mít přístup k databázi. To je první věc. A druhá věc. Je tady ta otázka toho, zda se finanční prostředky vynakladají efektivně. Ale tady je potřeba nejdříve definovat, co to je efektivní vynakládání prostředků. Pokud si to vykládáme pouze z komerčního hlediska, potom ty přeshraniční projekty nejsou efektivní. A proto právě soukromé firmy nejsou, se příliš nehrnou do investic do přeshraničních eh, projektů, protože tam eh, ta, ten objem dopravy je poměrně nízký a příjmy jsou tedy také nízké. A proto, proto po celá desetiletí právě přeshraniční uh, spojení bylo zanedbáváno. A je to tady na jednotlivých členských státech a Evropské unii, aby se toho zhostili a tuto mezeru eh, uzavřeli. Protože jsou tady také některé výhody, které, spočí, které jsou k dispozici v těchto eh, projektech a které jaksi nevidí soukromé firmy. Je tady tady naprosto jasná úloha Evropské unie, Evropské komise a členských států. A to jsme zjistili až poměrně nedávno, protože když se podíváte na financování v rámci ERDF, tak vidíte, že konkrétně na e, přeshraniční investice příliš mnoho prostředků nešlo. Spíše většina prostředků se vynakládá na vnitrostátní projekty. A ještě jedna připomínka, protože vím, že nemáme čas. A ta se týká čínských zájmů e, na evropských koridorech. Skutečně čínská strana má veliký zájem zaprvé se dostat do Evropy po železnici, to znamená investovat do stabilních koridorů mezi Evropou a Čínou. Takových koridorů, které by neovládalo či nekontrolovalo Rusko, to je první věc. A za druhé, v rámci Evropské unie mají Číňané zájem o propojení východu a západu a spojení s přístavy. Jde tady o Řecko, Bulharsko, Rumunsko. Právě tyto země jsou pro jejich strategie zajímavé a mají zájem o spolufinancování koridoru mezi Budepeští, Bělehradem a Skopje a Řeckem. To by byla také alternativa eh, k tomu eh, koridoru T2020, který jsme už tady řešili, který eh, vede ze Sofie do Řecka, ale ta alternativa by byla o 300 kilometrů kratší, takže by teoreticky mohla být by teoreticky mohlo být efektivnější postavit ten druhý koridor a ne ten, který byl definován Evropskou komisí do roku, v rámci strategie do roku 2020. Takže tady máme i tento argument, že tedy transevropské sítě by do jisté míry mohly být zajímavější pro Evropskou unii, ať už tady s čínskou podporou nebo bez ní. Děkuji. A já musím teď propustit tlumočníky. Děkuji vám za přes čas, ale Evropské komisi bych ještě dala slovo. Pan Onidy a pan Olkis je tady a za známých podmínek, prosím, ale už jenom anglicky.